Ja, wir nehmen unsere Beratung. Takže znovu zahájím jednání. Je mi potěšením, že jste se dostavili. Máme teď dvě hodiny na to, abychom probrali velmi zajímavé a důležité téma v září. Jsme se vydali na misi do Aten, kde jsme navštívili sedm projektů financovaných z EU a hovořili jsme s řídícími orgány. Neměli jsme tehdy žádný kontakt s řeckou vládou, protože to právě probíhalo předvolební období, takže eh, nikdo, nechtěli jsme nikoho dostat do eh, ne, nepříjemné situace, než budou známy výsledky. A na základě zkušeností z Řecka jsme dospěli k určitým závěrům. Zjistili jsme, že například je problém s vyvlastňováním pozemků a proto jsme se rozhodli dnes se věnovat zvláště tohoto, tomuto tématu. V Řecku jde například o dálnici, 25 kilometrů dálnice je vybudováno, ale nikdo po ní nemůže jezdit, protože ty pozemky okolo e, jsou stále v soukromých rukou a neumožňují e, vybudovat nájezd na dálnici. A proto je tedy třeba si uvědomit, že to není žádný úspěch, jestliže z evropských peněz je financována dálnice, kterou ale nikdo nemůže používat. Proto jsme se rozhodli e, toto téma dnes otevřít. Jsme rádi, že se k jednání dostavila Evropská komise, že se dostavil Sebastian Renault, který eh, na půdě řecké komise eh, patřil k tomu zvláštnímu týmu pro Řecko, Task Force. A také tedy již v roce 2013 vypracoval eh, studii, která upozorňovala na některé problémy, včetně právě tedy problematiky vyvlastňování pozemku. Máme tady také zástupce řecké akademické půdy. Pro nás je Řecko velmi důležité. Rádi bychom, aby se naše snahy v Řecku setkaly s úspěchem, aby Řecko bylo takovým příkladem toho, jak lze úspěšně vynakládat peníze z evropských fondů a je nám také jasné, že Řecko potřebuje naši podporu viditelnou i z naší strany, ale je také třeba si uvědomit, že vlastně vzhledem k tomu, že v Řecku platí tedy ten limit 10% hodnoty vyvlastňovaného pozemku, která to částka jde z prostředku Evropské unie, vlastně Evropská unie investuje daleko víc než v jakékoliv jiné zemi. A i k tomu bychom tedy rádi slyšeli nějaké příspěvky. To je tedy vše na úvod. Vítám tady pana Hans Leutersa, který má teď 15 minut na svoji prezentaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také za to, že jste zorganizovali toto setkání v návaznosti na misi, můj příspěvek bude relativně stručný. Jsem rád, že je tu tolik kovaných odborníků na problematiku vyvlastňování a pozemků v Řecku. Já bych jen rád tedy krátce uvedl situaci, vysvětlil vývoj v minulosti a vysvětlil také, proč považujeme za tak důležité, abychom Eh, tomuto tématu věnovali naši pozornost a uspořádali zvláštní seminář. Jaký tedy byl minulý vývoj? Již několik let eh, na půdě Evropské komise, konkrétně ředitelství Regio, které prostřednictvím eh, kohezních fondů a fondu ERDF financuje celou řadu infrastrukturálních projektů a tím pádem vlastně má co dočinění také s vyvlastňováním pozemků. A my v průběhu let jsme si všimli, že postupy vyvlastňování v Řecku jsou mimořádně zlouhavé. velmi často končí u soudu a jednání u soudu v Řecku je samo o sobě velmi dlouhé. A když k tomu ještě přidáte možnost odvolání a dovolání, tak se celý proces ještě eh, prodlužuje. A konečně také, jak už jste tady zmínili, ceny za vyvlastněné pozemky se velmi liší. A ve srovnání eh, s jinými zeměmi jsou relativně vysoké. A to je pro nás důležitá zpráva, protože my tedy, pokud jde o prostředky vynakládané z evropských fondů, jsme chráněni tou klauzulí, která říká, že částky nemohou přesahovat více než 10 celkové hodnoty, ale přesto eh, to zůstává problém, protože tedy to, ten zbytek té částky musí vynaložit řecká vláda a to tedy také není jednoduché. k čemu jsme přistoupili v posledních letech, dejme tomu v posledních dvou nebo třech letech. Nebo spíše, k čemu přistoupilo Řecko. V celé řadě případů došlo k tomu, že jsme použili institut dočasného obsazení půdy, což je tedy dočasné opatření, které lze použít v případě, že tedy to vyvlastňování se tahne. Dává možnost tomu, aby stavební firma již začala využívat půdu, na které se bude stavět, i když vlastně ten proces vyvlastnění nebyl, nebyl ještě úplně dokončen. To je jedna možnost. Také jsme měli možnost dosáhnout významného zkrácení lhůt o všech právních postupů prostřednictvím změny legislativy a já jsem si jistě ti specialisté, kteří tady se mnou sedí, vám o tom podají detailnější informace. Zkrácení těchto lhůt je povinné v rámci procesu vyvlastňování, který je navázán na projekty, které jsou spolufinancovány. Není to však eh, již závazné opatření v případě projektů, které kofinancovány jako nejsou. A co je také důležité, obdrželi jsme tedy nebo získali jsme možnost opatřit si nezávislý posudek hodnoty pozemku, který má být vyvlastněn. To je velmi důležité, protože, jak jistě víte, v Řecku tradičně postup vyvlastňování se odvíjí od ceny, od odhadu ceny na základě tzv. fiskální hodnoty. Tu fiskální hodnotu v podstatě tedy stanoví daňový úřad. A to je problém, protože tato fiskální hodnota velmi často eh, nějak nesouvisí s tržní hodnotou, což pak vede k celé řadě odvolání ze strany vlastníků půdy, kteří se snaží domoci se vyšší ceny. Máme-li k dispozici nezávislou, nezávislý posudek ceny, můžeme také nezávisle stanovit cenu na základě celé řady mezinárodně uznávaných parametrů. A hodnocení má-li být nezávislé, musí být provedeno hodnotitelem, který je na seznamu odborníků, kteří byli certifikováni k tomu, aby prováděli tento typ hodnocení. A konečně soudce má za povinnost v případě, že dojde k odvolání proti stanovené ceně, tedy soudce má pak za povinnost vysvětlit a ospravedlnit odchylku od ceny, kterou stanovil nezávislý expert. Jestliže tedy soudce chce povolit použití vyšší ceny, než tedy je v tom nezávislém posudku, tak to musí nějak konkrétně zdůvodnit. Zatímco v minulosti soudci měli volnou ruku a mohli se do značné míry odchýlit od toho, co je tedy bylo považováno za takzvanou fiskální hodnotu. A vycházet tedy z jiné výše ceny. Takhle to tedy vypadá procedurálně, pokud jde o zkrácení délky celého řízení a ve snaze omezit eh, potenciální odvolání a eh, tedy, tak se také tedy nabízí ten nástroj nezávislého stanovení ceny a to samo o sobě již vedlo k významnému zlepšení situace. Porovnání tedy se situací před několika lety, pěti nebo šesti lety. To ale neznamená, že by se nenašel prostor pro další zlepšení. Část toho, o čem jsem hovořil, jsou Eh, řešení, která nejsou svojí povahou strukturální. Například to dočasné obsazení půdy je mimořádným opatřením. A není tedy možné jej uplatňovat plošně, pak by to už tedy nebylo mimořádné opatření. Je tedy třeba hledat způsob, pokud je o to, jak tedy funguje tento mechanismus, je tedy třeba hledat způsob, jak do tohoto mechanismu zapracovat legislativu, kterou již máme k dispozici a nespolehat se pouze na tato mimořádná opatření. Konečně je také třeba legislativu zeštíhlit a kodifikovat. To je obecně problém s řeckou legislativou, která je mimořádně složitá a její části Chceme-li tedy si udělat ucelený obrázek, jsou vlastně zodpovědností různých typů právních expertů. A ti všichni se musí vyjádřit k procesu ve vlastnění. A i tohle je tedy třeba zeštíhle tak, aby každá z těch stran věděla, co se na ní vztahuje. V rámci procesu vyvlastnění. Nezávislé stanovení ceny je samozřejmě velmi důležitým nástrojem a představuje významný pokrok. Ale také to znamená, že nezávislý expert stanoví cenu, která se velmi často liší od té fiskální hodnoty. A abychom se vyhnuli jakékoliv potenciální diskuzi o tom, jaká je správná cena daného pozemku, tam, kde tedy ty dvě ceny se výrazně liší, je třeba, abychom měli strukturální řešení, které by takovou situaci řešilo. A aby se fiskální hodnota přiblížila ceně, kterou stanovil nezávislý posudek. A konečně a i když vím, že dnes to tady není tématem k debatě, chci říct, že abychom pochopili, abychom přesně věděli, co je vyvlastňováno, je třeba mít velmi přesnou definici a registraci každého pozemku. A k tomu je tedy třeba, aby katastr nemovitostí fungoval spolehlivě. Na tom usilovně pracujeme spolu s řeckou vládou. Musím říct, že ta spolupráce je velmi dobrá, ale je to projekt, který přesto si vyžádá ještě dlouhou řadu let, než se jej podaří dokončit. My už jsme schopni postoupit ku předu s tím, co máme k dispozici nyní, ale Některé záležitosti se prostě nepodaří dořešit, dokud nedojde k zásadní restrukturalizaci. Děkuji. Děkujeme. To, co jste tu právě řekl, o tom, co nefunguje, to je tedy jedna věc, my bychom se rádi na tu věc podívali spíš tedy z toho pohledu, co je třeba udělat, aby to fungovalo. Mě by tedy zajímalo, jestli můžete konkrétně říci, jaká opatření Evropská komise přijala v této oblasti, aby věci fungovaly. Možná jsem to neřekl dost jasně, ale my jsme toho udělali hodně. V zájmu propagovat celou řadu řešení, která již existují. Například tedy to je ten nástroj dočasného obsazení půdy. A aby toto bylo možné používat v širším měřítku, trvali jsme na tom, aby řecká vláda založila mezirezortní výbor, který dohlíží nad celou řadou projektů a který v celé řadě případů rozhodl o tom, že bude aplikován tento mechanismus, aby došlo k odblokování některých projektů. Právo se mění, tedy ty právní změny, o kterých jsem hovořil, například pokud jde o délku trvání řízení, tedy a dané lhuty, případně zavedení toho institutu nezávislého odborníka a e, také tedy zavedení mechanismu výběru těchto odborníků. To všechno pomohlo a tlak na naše služby už není tak velký. Budeme nadále pokračovat tímto směrem, nadále budeme trvat na tom, aby docházelo k, k zeštíhlení legislativy a aby byla aplikována struktur, řešení strukturální povahy. Zvláště tedy formou kodifikace a zeštíhlení legislativy a také ve snaze tedy přijít s řešením, které je strukturální, to znamená, eh, které je řádné, nechceme se spolehat jen na mimořádná opatření. Jako je právě to dočasné obsazení půdy. Jak jsem tedy řekl, je to mimořádné opatření, takže ho nemůžeme aplikovat eh, plošně, protože by vlastně docházelo k narušování základních práv. Musíme tedy hledat lepší řešení. Není to jednoduché, Znamená to, že budeme vyžadovat další změny legislativy tak, abychom předjímali existenci mechanismu, který jaksi funguje podobně jako to mimořádné opatření, není však ve své povaze mimořádný. A ještě, abych to tedy řekl jasně, Ta modernizace katastrof nemovitostí je pro nás jednou z hlavních priorit, je to obrovský projekt. A úspěšné dokončení práce na tomto projektu také tedy může ulehčit to, jak probíhá proces vyvlastňování protože umožňuje přijít například lepším fyzickým popisem eh, tady těch jednotlivých eh, pozemků a také stanovení jejich ceny. Ale jak už jsem řekla, tady to je projekt, jehož dokončení bude trvat dlouhé roky. Děkuji. A nyní tedy předám slovo dál pan Renault, bývalý člen zvláštního týmu pro Řecko, nyní tedy člen zvláštního oddělení pro boj proti podvodům. Uh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také výboru za pozvání na dnešní zasedání, abych se vyjádřil této věci. Jak už jste říkala, já pracuji v podpůrné službě pro strukturální reformu, což je součást generálního sekretariátu komise – a je v podstatě nástupcem jakéhosi útvaru pro Řecko, který se zabýval záležitostmi v zájmu zlepšení veřejné zprávy a také v dalších věcech v posledních letech v Řecku. Co se týče věci, o které mluvíme dnes, což je tedy vyvlastnění, musím pochválit eh, naše předchůdce, protože byli velmi aktivní pokud je o zpracování strategie proti podvodům. Obsahuje to mimo jiné reformu kodexu pro vyvlastnění a zlepšení situace v Řecku. Pracovní skupina společně s generálním ředitelstvím Regio se snažila v té době reformu prosadit a vedlo to k tomu, že v Řecku byla přijata strategie, OLAF a generální ředitelství regio a pracovní skupina pro Řecko to schválili. A později se z toho stalo doporučení v návaznosti na studii o vyvlastnění v Řecku a byla přijata dvě opatření, která také vedla k některým z těch změn, o kterých právě mluvil pan Schleuter. V této souvislosti bych přešel ke své prezentaci. Řecku je následující situace my víme, a vy jste to také viděli, když jste byli v Aténách v Řecku, je tam řada problémů, které se týkají vyvlastnění ve vztahu eh, ke stavebním projektům v oblasti infrastruktury v Řecku. Taková je realita. Vede to ke spožděním a ke zvyšování nákladů na projekty. Ty náklady jsou reálné. A je třeba také zmínit, a už to tady také zaznělo, že řecká vláda reagovala na řadu problémů, Řekl bych, že krátkodobá situace byla eh, do značné míry řešena, pokud je o vyvlastňování v Řecku. Ještě se k tomu vrátím. Ale mohli spolupracovat s nezávislým znalcem. Je tady nový požadavek na soudce, kteří mají na starosti konečná rozhodnutí o vyvlastnění a cenách. A zavedli také zákon, kterému se v Řecku i mezi námi říká olympijský zákon, účelem je urychlit proces akvizice pozemků. A já vás dnes chci seznámit se třemi věcmi. První eh, bude spíš obecná, netýká se to jenom Řecka, chtěl bych vysvětlit, proč je vyvlastnění známou příčinou spoždění a zvyšování nákladů v projektech infrastruktury. Já chci také vysvětlit, proč v některých případech, není to tak po každé, ale v některých případech podvodů mají lidé určité motivy, určitou motivaci. Dále se chci eh, vrátit k tomu, co říkal Wilbordus, a totiž jak reagovala vláda a jaké přínosy to přineslo. A chci se také pokusit odpovědět na vaši otázku. A totiž, co je možné ještě udělat, aby se vyvlastňování v Řecku vylepšilo. Pokud je o vyvlastnění jako zdroj spoždění a nákladů mm, ve světě pozemního stavitelství, první věc, kterou chci říct, je to, že to není jenom řecký problém. Tyto problémy vyvstávají v celé řadě oblastí světa i v Evropě. Pracovní skupina tehdy neprošetřovala konkrétně Řecko, takže doporučení, která případně najdete ve strategii pro boj proti podvodům ve vztahu k evropským prostředkům vycházejí z velice obecné analýzy a patří k tomu i studie, které zadala eh, řecká vláda ve vztahu k situaci Řecku. Ale abychom skutečně pochopili, co je jádrem problémů ve vztahu k vlastnění, eh, chci uvést jako příklad svoji zemi, Francii. A pokusím se vám vysvětlit, jak se věci odehrávaly, když se stavěla Paříž. A proto se chci vrátit k velice dobré knize, možná, že někteří z vás jste ji četli, napsali Emil Zola. A v ní se vysvětluje, jak eh, vznikla Paříž a Velký bulvár. Jaké hry tehdy jednotliví aktéři hráli. Pokusím se to rozdělit na tři případy, abych vysvětlil, co je jádrem problému. Ve Francii se tehdy hodně podvádělo ve vztahu k vlastnění. První, zřejmě nejméně známý případ je obchodování na základě informací, interních informací, že někdo třeba věděl, kde má ten bulvár vzniknout a pokusili se prodat nebo koupit pozemky, aby eh, měli přínos eh, se stoupající hodnoty. V důsledku toho, že to stát bude kupovat a bude se stavit infrastruktura. Druhý typ podvodu se kterým jsme se tehdy setkávali, byla hodnota majetku, hodnota pozemků. A ve Francii jsme tehdy neměli nějaký pozemkový rejstřík. Takže pokud jste byli vlastníkem eh, pozemku, který měl stát vyvlastnit, tvrdili jste, že tam nemáte jenom dům nebo byt, ale mohli jste říct, že tam máte třeba kancelář nebo podnik, v této budově. A vytvářely se falešné rejstříky a lidé se pokoušeli dokázat, že tam mají provozní aktivity a že hodnota pozemku, který má stát zabavit, je mnohem vyšší, než byl případně původní odhad. To je tedy podvod, který se týká hodnoty pozemku. A třetí případ bylo spoždění. Ve světě pozemního stavitelství je to jedna z nejčastějších věcí. Jak to tehdy bylo? Podniky nebo právní firmy šly za jednotlivci, jejichž pozemky měly být vyvlastněny a radili jim, aby neodsouhlasili cenu, kterou jim nabízí státní podnik, který má ten pozemek vykoupit. A pak se šlo za, za soudcem nebo nešlo za soudcem a soudce požádali, aby ten proces pokud možno oddálil. A také bylo možné na základě úplatků sfalšovat odhady a uplatit i soudce. A k tomu také ve Francii docházelo. Hlavní příčinou této situace byly, byla motivace jednotlivých aktérů. Když máte nějaký projekt v oblasti pozemního stavitelství, jednodenní spoždění může představovat obrovskou částku peněz. Pokud máte řadu aktiv, která mobilizujete, na staveništi. Náklady mohou představovat až 100 tisíc i víc, v závislosti na tom, kdy dochází k tomu jednodennímu pozdění. Takže podnik, který se snaží něco na tom pozemku vybudovat, ať už je to koncese nebo stavební projekt, který vede soukromý sektor, ten podnik má vysokou motivaci zakoupit ten pozemek co nejrychleji a toto spoždění je jádrem napětí, které se projevuje ve světě ve vlastní. Tolik tedy krátce na úvod k tomu, jak to tehdy bylo, co se odehrávalo. A to, co jsem, říkal jsem to proto, abychom si uvědomili, že když se zabýváme vyvlastněním, opatření, která, se, eh, která jsme se snažili prosadit, se týkala obecné situace, nejenom v Řecku, ale v jakékoliv zemi, tak, jak to dřív bylo a jak to pořád je. Já nechci přehlížet složitost ve vlastnění i z právního hlediska. Je to opravdu obtížná věc. A pokaždé, když se snažíme odhadnout cenu pozemku, může nás čekat řada překvapení a může nastat řada spoždění, protože lidé mají nějaký sentimentální vztah ke svému pojetku a nechtějí se vzdát a podobně. Jsou to velice složité záležitosti. Nicméně já osobně se domnívám, že reakce Řecka na tuto situaci představuje velice užitečná, užitečné náměty z dlouhodobého hlediska. První věc, kterou chci zmínit, je využití certifikovaných nezávislých znalců. K tomu dochází od roku 19, 2013, kdy byla zavedena byly pravidla a předpisy a předpisy byly pozměněny. V Řecku mají teď asi 300 certifikovaných pracovníků, kteří mají právo a certifikaci provádět odhady ceny pozemků. Řídí se etickým kodexem a u velmi velkých projektů můžete mít až tři znalce, přičemž každý z nich se sám vyjádří k tomu, jaká je cena, jaký je, jaká je hodnota toho pozemku. To vedlo k vysoké míře profesionality a dobré úrovni nezávislosti z hlediska odhadů. Druhé významné rozhodnutí, které bylo přijato, bylo opodstatněné rozhodnutí, zdůvodněné rozhodnutí soudce. Soudce teď musí na konci procesu rozhodnout, pokud je o cenu majetku, a pokud se odchýlí od znalcova odhadu, musí to zdůvodnit. Vysvětlení už jsme slyšeli, takže to nebudu rozvádět. Ale znamená to, že tady mnohem menší manévrovací prostor než v minulosti. A v té své prezentaci nemám jednu věc, která by tam možná být měla. V roce 2014, myslím, těsně předtím, než jste vy byli v Řecku na návštěvě, řecké orgány rozhodly, že už nebudou žádat žádného soudce, aby rozhodoval o ceně, ale budou využívat pouze služby soudců odvolacího soudu. Tím se tedy omezil počet soudců, kteří mají pravomoc stanovit cenu pozemku a tím se omezila variabilita cen. A poslední věc je olympijský zákon. Což byl specifický zákon, který byl přijat v době olympijských her v Řecku ve snaze urychlit ten proces akvizice pozemků. Ten zákon začal platit pro, pro, pro projekty v Řecku, zejména pro velké projekty. Takže tento zákon, a já nechám řecké kolega, aby to upřesnili, ten zákon stanoví na které projekty se to může vztahovat a z praktického hlediska to znamená, že jakmile se má za to, že nějaký pozemek je nezbytný pro použití ve veřejném zájmu a částka peněz, kterou odhadl znalec, je převedena na účet, a mají k dispozici vlastní pozemku, je možné tento pozemek zakoupit, zabavit a může začít výstavba. Takže tím se hodně omezuje motivace oddálit celý proces a hodně se to tím všechno urychluje. A já eh, požádám řecké kolegy, aby nám vysvětlili, jaké přínosy to přineslo. Na závěr bych řekl, že tato řešení sice přinesla okamžitou úlevu, v situaci, která byla poněkud napjatá. Tato řešení mají také řadu omezení. Prvním z nich je to, že olympijský zákon má omezenou působnost. A to znamená, že se vztahuje pouze na určité projekty a na určitý časový rámec, protože je tam stanoven počet projektů, na které se zákon může vztahovat. U ostatních to tak být nemůže a omezený je taky časový rámec, protože jakmile uplyne nějaká časová lhuta, bude nutné ten zákon přepracovat a přijmout znovu. A odborníci přímo na místě nám říkají, že cenové odhady se pořád ještě hodně liší, ale to je potřeba ještě víc analyzovat. Takže, abychom si řekli, Jaká trvalá opatření bychom mohli zvážit? Za prvé, je to standardní metodologie pro odhady. Tu by měli k dispozici znalci, kteří mají na starosti odhady cen. A druhá věc je sdílená databáze cen. Každěžká parcela v Řecku by byla dokumentovaná, aby to potom znalci měli snadné, když budou dělat odhady. Druhá věc, eh, tady mám vyhraněný názor, nicméně jde o to, aby se ještě více posílila nezávislost znalců, protože oni musí dodržovat etická pravidla, když začali provozovat činnost této profesi a dostali certifikaci, museli se k tomu zavázat. Ale pokud je o stíhání, je snadné prokázat nějaký případ, pokud každý znalec v projektu podepíše že dochází k střetu zájmu. A to se dá také udělat majetkovým prohlášením, protože stát umožňuje nebo může ze zákona prošetřovat eh, nedůvodné obohacení znalců v případě podvodu. A třetí návrh by byl přizpůsobit olympijský zákon a udělat z toho standardní proces. Akvizice pozemků by musela být transparentní a účinnější než dnes. Nemusí to být stejný mechanismus jako podle olympijského zákona, ale ten proces je stejně potřeba vylepšit, aby vznikla velice dobrá a účinná platforma, pokud je o vyvlastnění. A poslední věc je nezbytná reforma eh, pozemkového rejstříku, katastru, kde by se přesně vymezilo, jaká je nebo k čemu je určena která parcela v každé obci. Takže by potom odhad nezávisel na tom, co vlastník udělá s tou parcelou, jestli si tam postaví podnik, nebo jestli tam vysadí stromy, nebo jestli tam bude mít třeba nějaké hodnotné rostliny. Ale účel využití parcel a katastry jsou velice dobré věci. Takže chci poukázat na to, že řecké úřady už to udělali hodně a je toho ještě hodně třeba udělat, ale ubírá se to správným směrem. Děkuji za tento velice zajímavý, zajímavou ukázku vaší práce. A tady je tady, tady vidět vlastně ten vývoj legislativy v podobných případech. A nyní tedy ehm, ty vyslechneme výsledky srovnávací studie toho, jak probíhá vyvlastňování pozemků v různých zemích. Děkuji. Good afternoon. Dobré odpoledne. Především vám chci poděkovat za pozvání. Velice si toho cením. Já se pokusím stručně. Nejprve se představím, jmenuji se Krisy Pociu a jsem profesorka eh, na Vysokém učení technickém Aténách v Řecku. A současně jsem také nyní předsedkyní Mezinárodní federace eh, znalců. A proto si uvědomuji, že průběhu let v Mezinárodní federaci znalců jsme udělali hodně studií, spolupracujeme se znalci po celém světě a musím říct, že máme velice dobrou publikaci, můžete si to stáhnout, není to moc velký dokument. A tam jsou shromážděny všechny osvědčené postupy a zkušenosti našich nejlepších znalců. Možná, že byste se na to mohli udělat čas. Pokusím se trošku shrnout své zkušenosti z hlediska toho, co se odehrává na mezinárodním měřítku a v Řecku. Podle naší výzkumné činnosti v Mezinárodní eh, federaci stavebních znalců vidíme, že nejlepší jsou přímé nákupy. S tím máme hodně zkušeností. Eh, pokud dochází k dohodě, ušetříte čas, ušetříte peníze a především zajistíte důvěru veřejnosti. A musíme pochopit, že povinné vyvlastnění je velice citlivá záležitost. Protože ve volné tržní ekonomice hodně spoléháme na dobré fungování trhu s nemovitostmi a spoléháme také na investice do pozemků a do nemovitostí. A proto je nejdůležitější zajistit jistotu vlastnictví. A při vyvlastnění, v případě veřejných prací, máme střed zájmů. Máme investory, kteří investovali do nemovitostí a ti chtějí mít jistotu, že mohou věřit vládě že ochrání jejich investici a zajistí jim vlastnictví. A pak máme také investory, kteří chtějí provádět ty veřejné práce a chtějí půjčky, chtějí se pustit do práce a mají nějaké lhuty. Je to tedy velice citlivá záležitost. A proto ve většině zemí, kde mají dobré zkušenosti, eh, spoléhají na dobrovolné dohody. A to samozřejmě znamená, že potřebujete dobré ocenění, se kterým budou souhlasit obě strany. A dobrým postupem je také to, že tyto země poskytují náhradu ještě před záborem pozemku. To je velice důležité. Měli byste mít na paměti, že lidé investují do nemovitostí své úspory, jsou to jejich aktiva, mohou získat úvěr, mohou vylepšit svůj podnik, mohou vylepšit svůj život, život svých dětí, vzdělání a tak dále. Takže pokud dochází k povinnému záboru pozemku, musíte příslušné osobě poskytnout náhradu, náhradu okamžitě, ještě než ten pozemek zaberete. Protože pak je možné, aby takový člověk, dejme tomu, založil nový podnik, anebo si našel nějaké jiné místo, kde bude bydlet. To jsou tedy velice důležité aspekty ve volné tržní ekonomice. A proto řada zemí zpracovala i další nástroje pro zábory pozemků. Je třeba o konzolidaci pozemků, to hodně prosazuje Německo. A to také o přizpůsobení půdy nebo pozemkových práv. Já celou uh, řadu let poslouchám tyto věci v Mezinárodní federaci znalců. A poslední věc je to povinné vyvlastnění. To je ta poslední věc, ke které lidé sahají. Takže jaké byly zatím postupy v Řecku? Máme velká omezení pro využití pozemků. Takže je úplně jedno, jaký bude dopad na hodnotu pozemku. a za to neposkytujeme žádnou náhradu, pokud se lidé neobrátí na vrchní soud nebo na evropské soudy. A pokaždé, když uplatníme povinné vyvlastnění a poskytujeme nějakou protináhradu, tak už je to hodně pozdě. A máme také princip samonáhrady, to znamená, když vám vezmeme část pozemku, zbývající část má potom vyšší hodnotu díky projektu, ale tomu tak není vždy. A proto se lidé obracejí na soudy. A systém přizpůsobování pozemků využíváme pouze pro realizaci územních městských plánů. Pokud jde o přímé výkupy pozemků, k tomu prakticky vůbec nedochází, je to ze dvou důvodů. Lidé nevěří vládě, většina lidí nevěří vládě, vzhledem k tomu, jak se přistupuje k vlastnictví pozemků. A státní zaměstnanci mají strach a nemají pravomoc přijímat rozhodnutí. Nemohou prostě říct, ano, souhlasíme s touto hodnotou, protože toto je reálná hodnota. Mají totiž strach, že je někdo dá k soudu, že jim někdo řekne, že je někdo uplatil. Ale to tak není vždy. Je možné, že k uplatkářství dochází, ale pravidlem to není. A samozřejmě také e, máme výměnu pozemků. My jsme v Řecku začali pracovat na pozemkové bance, která by se k tomu využívala, ale zatím to moc nepokročilo. Takže problémy a slabiny, které odhalila tato studie v Řecku, spočívají v tom, že neustále musíme všechno dělat soudními postupy. Nemáme katastra, ale Samozřejmě máme pozemkový rejstřík v Řecku, nicméně, abychom mohli stanovit vlastníka, musíme jít k soudu. V každém případě, když se podíváte na tu publikaci, na začátku jsou tam země, kde jedno nebo dvě procenta případů skončí u soudu. V Řecku musí jít 100% těch případů k soudu. A jak už jsme slyšeli, soudy jsou přetížené. A my nemáme specializovaný pozemkový soud, jsou to eh, občanské soudy ve všech případech. I pokud jde o odhad, pro lidé se musí obrátit na soud. Protože ten odhad vychází z nějaké daňové hodnoty, nesouvisí to s skutečnou hodnotou majetku. A při vyvlastnění musíme zvažovat ještě ty doplňkové náklady. Není tedy divu, že eh, lidé chodí k soudu. Takže v zákoně z roku 2001 tedy byly slabiny z hlediska procedurálního, z hlediska lhůt. Následoval zákon 4070, byla tam nedostatečná transparentnost, to už se zlepšilo a zlepšuje se to. Nemáme také dostatečnou administrativní kapacitu. Doufáme, že se to vylepší, musí se to ještě vylepšit. Stát má nedostatek prostředků, to je tak v Řecku vždycky. A to byl jeden z důvodů, proč se jim nechtělo nějakým způsobem pojistit vlastnictví a poskytovat náhradu. A samozřejmě už jsme zmínili přetížené soudy, nedostatek zkušeností v soudech, a nestabilitu, sociální nestabilitu, protože máme stávky, pak dochází ke spoždění. Pokrok představovala ta olympijská infrastruktura, to už tady zaznělo, ale také už bylo řečeno, že to byla legislativa určená pro specifický projekt. A teď už to neplatí. Ale tyto zkušenosti byly využity u nového zákona 4070 z roku 2012, kterým se stávající legislativa vylepšila. To byl velký pokrok. A vylepšení, která byla zavedena, představovala omezení počtu agentur, které se tím zabývají, změny eh, v provádění územních plánů, katastrálních plánů. Ty průzkumy mohly probíhat paralelně, Pak tam byla povinná prověrka zprávy lesů, nezávislé ocenění, máme certifikované nezávislé znalce. A také je možné zahájit projekt a zabrat pozemek, ještě než je stanovena cena a je plně vyplacená, ale jak už zdůrazňoval první řečník, nemůže se to použít vždycky, je to jenom výjimka, protože v Řecku jsou určité finanční podmínky. Je to v rozporu se všemi pravidly, se všemi osvědčenými postupy. A také se zpřísnily podmínky a kritéria a e, zkracovaly se lhuty, Takže to byl velký pokrok. Po této studii jsem já dělala další studii, ne u strategických investic nebo náhrad za vyvlastnění, ale týkalo se to obyčejných vyvlastnění a podle legislativy to znamená, že ten proces vyvlastnění trvá celá léta. Takže tady je prostor pro vylepšení. Nicméně, ještě jednou zdůrazňuji, že pokud nebudeme prosazovat dobrovolné dohody, tak nedosáhneme nějakého velkého pokroku. Každý ví, že soudní postupy jsou nákladné a zlouhavé. Znalci, se kterými jsme spolupracovali při této studii, navrhli a zdůraznili, aby se především posílila role veřejných konzultací a informovanosti – ve všech zemích se veřejná konzultace a informace zahajují před každým projektem. A jakmile je ta informace rozšířená, nebo jakmile se to ví, tak zahájí veřejnou konzultaci, aby všechny zapojili do promýšlení a implementace projektu a aby také informovali občany o jejich právech a o tom, jakou mají roli. Dalším doporučením bylo koordinovat technické specifikace. To souvisí s technickými aspekty. Koordinovat technické specifikace, uchovávat záznamy o vyvlastnění, aby došlo k zabránění podvodům, zjistit, jaké jsou hranice všech dotčených pozemků i těch zbývajících částí aby, aby nebylo nutné obrátit se na soud, aby stanovil úplnou protináhradu. A další důležitá věc je politické řešení. To musí být nalezeno velice rychle. Pokud jde o lesnické mapy a nároky států v tomto ohledu. Tato věc zdržuje celou řadu investic, celou řadu projektů, katastra a tak dále. Další návrh je uspořádat školicí semináře, aby se vylepšila kultura a povědomí ve veřejné správě. Také je třeba zvažovat náklady na vyvlastnění eh, pečlivěji při plánování projektů. Několikrát tu zaznělo, že procento případů vyvlastnění bylo vysoké v porovnání s celkovými náklady na výstavu projektu. To může být pravda v případech, kdy byl ten projekt eh, v nejvíce rozvinutých a nejzastavnějších oblastech. Pokud se tohle dělá, tak se samozřejmě musí zaplatit. Tak je to všude. Ale jsou i projekty, které je možné přenést jinam. a nemusí nezbytně nutně procházet tou nejdražší oblastí. Takže to je také důležité. Další doporučení je to, že bychom konečně měli převzít mezinárodní postupy pro oceňování, mezinárodní metody a měli bychom vylepšit dostupnost údajů. Údajů o pozemcích. To je velmi důležité. Není možné provést spravedlivé ocenění, když nemáte údaje o trhu. A mimochodem v září pořádá Mezinárodní eh, federace znalců konferenci ve spolupráci se Světovou bankou o udržitelných trzích s nemovitostmi. A já bych navrhovala, že byste se toho mohli také zúčastnit. Je to pro všechny, pro celý svět, nejenom pro Řecko. Další doporučení Mezinárodního výboru pro tuto studii bylo zřídit meziprofesní nezávislý výbor pro oceňování, kde budou zástupci obou stran na podporu dobrovolných dohod. A soud by měl jen ratifikovat rozhodnutí Tím se to všechno urychlí. Je třeba také navýšit kapacitu soudců, kteří se zabývají vyvlastněním a jdeme tomu zvážit také zřízení specifického soudu nebo pozemkového soudu se specializovaným soudcem. A samozřejmě podpořit a urychlit výměnu pozemku neboli eh, tu pozemkovou banku. Já jsem se stručně podívala na změny, ke kterým došlo když jsme dokončili studii a ty změny jsem tady uvedla, jsou to novely původních zákonů a je to velice pozitivní. Kontrola vlastnických titulů a všechny tyto věci, eh, to se odehrává ještě před celým tím postupem. A zpráva ze státní majetkové služby a lesnické služby se také vyžaduje ještě před celým postupem, to je nesmírně pozitivní. Také jsem si tady všimla, že přístup k pozemkům nebo k záborům pozemků může být velmi pozitivní, protože soudní rozhodnutí podporuje rychlý zábor půdy a jsou tady určité otázky, které se týkají bezprostředního rozhodnutí soudu, toho, že není možný odklad, lhuty se nesmí měnit, to udává zákon. A to může být velmi pozitivní, pokud eh, ty, kteří mají pozemek v držení, dostanou plnou náhradu, než budou vyhoštěni. A nesmíme zapomínat, že nemluvíme pouze o místních obyvatelích, o místních investorech. Máme také mezinárodní investory. Takže další věc, je, další změna se týká případů vyvlastnění, které nespadají pod článek 7a, neboli nejsou to strategické investice. To je také pozitivní. trvalému vyhoštění dochází po stanovení předběžné náhrady a pak je tady povinné uplatňování lhůt pro vydání soudního rozhodnutí o protináhradě. A další pozitivní věc je také to, že došlo k novele v případě oceňování, aby se vylepšilo oceňování a Zpráva výboru pro hodnocení a nezávislého znalce se vyžaduje v projektech, které se spolufinancují. A tady musím říct, že úplně nechápu, jak velkou hodnotu má tato novela, ale je mi jasné, že to bylo nutné. Jenom musím říct, že je otázka, jestli ten článek, kterým se navyšuje maximální hodnota pozemků z pěti na deset tisíc, je to pozitivní, ale je to málo. Musí to být podstatnější. A také úplně nechápu, jak došlo k tomu, že v předchozím zákoně 4070 uvádíme, že musí dojít před prohlášením o vyvlastnění k povinné výzvě, veřejné výzvě eh, v souvislosti s přímým nákupem, ale teď se to znovu mění a my říkáme, že se to může stát, neboli vracíme se zpět. Proč k tomu došlo, to nevím. Takže tady opakuji, nebo už to nebudu všechno opakovat, ale tady jsem znovu schrnula věci, které chci zdůraznit, neboli ta doporučení ze studie. A opravdu vám ještě jednou děkuji za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji vám. Děkuji za tento úvod, který byl velice srozumitelný, velice přehledný. Jde opravdu o zásadní problém a já vám děkuji za to, že i vy jste naznačila určitá řešení. Teď je samozřejmě třeba ještě rozebrat tyto návrhy do větší hloubky, zjistit, čím bychom mohli přispět my k vyřešení situace v Řecku. Je mi také eh, líto, že jsem vás původně představila jako pana profesora. Já jsem vás pořádně neviděla, paní profesorko v publiku, takže se omlouvám. A nyní Dávám slovo dál. Zástupce eh, řeckého ministerstva vnitra, který tedy se dostavil pro proto, aby tuto záležitost osvětlil za řeckou stranu. Eh, Děkuji za eh, pozvání našeho ministerstva. Doufám, že Eh, budeme schopni vám pomoct, aby se vyřešil tento obrovský problém s vyvlastňováním v mé zemi. Ano, to, co jsme slyšeli, je pravda, je to eh, správná informace, máme skluzy v projektech, což znamená, že přicházíme o prostředky, anebo eh, ty prostředky se nevyužijí a my eh, proto mm, mm, samozřejmě potřebujeme, aby Evropská unie spolufinancovala programy. Já pracuji mm, na ředitelství eh, odpovědné pro eh, pozemky a vyvlastňování na ministerstvu a my musíme tedy vyvlastňovat a eh, my eh, jsme zodpovědní za 50 vyvlastňování pozemků pro infrastrukturní projekty. Já mám tady prezentaci, kde v podstatě procházím všemi fázemi celého toho řízení o vyvlastnění. To je mm, takové rezime celé prezentace. Avšak mm, vím, že váš výbor a mm, všichni eh, zde určitě asi budou mít zájem o větší detail této problematiky a kromě toho mm, jsme si zadali studii, která poskytla velice uspokojivé informace o tom, jak eh, funguje vyvlastňování v Řecku. Nicméně chci vás ujistit, že zde aspoň tedy eh, zmíním ty hlavní body. Eh, vlastnické právo je chráněno v Řecku, stejně jako v jiných evropských státech, eh, a je dostatečně chráněno ústavou. A já bych řekl, že možná eh, přehnaně chrání eh, vlastnické právo, protože stanovuje předpoklady, jak lze eh, někomu vyvlastnit majetek, kdežto jiné třeba ústavy v EU tedy toto nespecifikují, to znamená neomezují zákonodárné orgány potom zákonem omezit toto vlastnické právo. Takže u nás je toto zakotveno již v ústavě, kde se hovoří o tom, že eh, náhrada, náhradu potom určuje soud a že ta náhrada eh, za vyvlastnění se musí vyplatit před tím, než ten eh, pozemek, majetek se začne používat tím novým vlastníkem. To znamená, to musí být splněno v evropských jiných ústavách je to jiné. U nás eh, tedy vůbec eh, předtím, než lze eh, vypočítat tu výši náhrady, tak je třeba se obrátit na soud a ten to vypočítá. V Řecku by, pokud ekonomická situace by byla korektní, tak možná by bylo dobré novelizovat ústavu a přehodnotit eh, toto ustanovení a možná bychom mohli vypustit eh, tu povinnost, aby o tom rozhodoval soud, aby soud určil výši té náhrady, toho očkodnění. To by skutečně hodně pomohlo. To by nám pomohlo potom řešit eh, tyto věci mimosoudně. Jak jste řekla předřečnice v evropských zemích, eh, toto mimosoudní řešení představuje více než 80 věcí případů, když to v Řecku je to méně než 1 procento. Řecký stát eh, používá různé nástroje a prostředky. Jeden z nich je mimosoudní eh, řešení, to znamená, obě strany se dohodnou a potom je to nucené vyvlastnění. Mm, proto, aby bylo možné získat pozemky pro veřejné blaho, tak většinou je to nucené vyvlastnění ve většině případů a máme na to různé mimořádné eh, prostředky, jako, hm, jako tedy vyvlastnění hm, prostřednictvím tedy eh, zajištění toho majetku, když je to nutné ve veřejné zájmu, jako třeba hm, pro účely obrany ve vojenském zájmu, nebo když je to eh, v zájmu veřejného zdraví či veřejného pořádku. My v Řecku i u takovýchto veřejných projektů jsme řekli, že je možné tedy tento mimořádný prostředek i použít na tyto projekty spolufinancované projekty. To bylo v roce 2012, kdy jsme toto stanovili, tak abychom nepřišli o ty očerpání prostředků ze spolufinancovaných fondů. Nám se podařilo takto eh, použít tento nástroj na projekty, jiné, než je specifikováno v článku 7a. Ale e, to, e, to e, zajištění zabavení majetku v podstatě je údajně podle našich právníků na hranici ústavnosti, ale umožnilo nám to uzavřít celou řadu projektů. A v podstatě to byl i ten projekt olympijských her, ten také takto byl zajištěn a většinou e, tedy to bylo e, to, prostřednictvím tohoto nástroje řízení o zabavení. A, mm, ano, mm, samozřejmě řecký stát ustoupil od používání tohoto mimořádného prostředku a nahradilo se to tomu, čemu říkáme článek 7a, což je, dočas, eh, což je článek o dočasném užívání, kdy vlastně předem se eh, přizná přiměřená náhrada odškodnění tomu vlastníkovi a eh, začne se ten pozemek užívat a zároveň se zahájí to řízení o vlastnění Ehm, což trvá tedy no, samozřejmě většinou třeba to trvá 22 měsíců a nám jde o to, abychom to snížili. Teď eh, podle toho článku 7a došlo ke zlepšení situace, ke zkrácení z 22 měsíců na 15 měsíců. Eh, je to lepší. A Mm, toto bylo úspěšně završeno i prostřednictvím těch projektů mm, s koncesemi, kdy se nám podařilo použít tento nástroj dočasného užívání pozemku a mm, se zkrácením na 15 měsíců. Samozřejmě to jsou mimořádná opatření, která vždycky mají nějaké negativní důsledky a implikace. A pokud je občany a vlastníky. Paní Pocu velice správně zdůraznila, že e, tato mm, důležitá část kompenzace, mm, která dočasná, dočasné užívání, ano, to je, důležité, to je důležitečné pro eh, stát, ale ten vlastník nemůže eh, jak si užívat ty peníze, které dostal, protože musí zatím, musí se obrátit na soud a vše musí projít soudním řízením, což trvá 6-8 měsíců či jeden rok. A tato částka zatím musí být v úschově. Eh, to znamená, ten eh, vlastník nemůže ji dostat, eh, dokud ne, soud ho neuzná jako zákonného příjemce této částky. Což je problém, který teď vznikl a způsob, jak my to řešíme to e, především je kvůli času a nákladům. Čas, tedy délka celého toho řízení. Já si myslím, že jak e, e, ta mimořádná řízení či nástroje, ty by se mohly stabilizovat na dobu někde kolem 15 měsíců, což je docela dobrá lhůta poněvadž 15 měsíců v životě projektu není zase tak dlouhá doba, takže to by se nám mohlo líbit, ale také je tam další parametr, což jsou náklady. A tady to bude těžší. Za prvé, jak řekl předřečník, v Řecku my nemáme eh, eh, takové územní plány, které by nám umožnily eh, vyhodno, ocenit, ocenit, realisticky ocenit pozemky, které se nachází mimo města. A vlastně ani nemáme žádný katastr, což také toto ovlivňuje. A ještě co je důležitější, je že finanční úřady eh, pracují s takzvanou fiskální hodnotou pozemku. A vlastně to je hodnota fiskální, tedy eh, správní hodnota, podle které se vypočítávají daně, což způsobuje velké zmatky potom pro osoby a občany a vlastníky a v žádném případě to neodráží reálnou hodnotu daného pozemku. Eh, od té doby, co jsme zavedli Od té doby, co jsme všechno toto zavedli, tak jsme udělali krok správným směrem. Jeden z nich byl, že máme e, zde znalce, kteří oceňují hodnotu pozemku, což je daleko lepší, protože v minulosti to dělali úředníci e, spolu s nějakými soukromými znalci, ale nebylo to podle nějakých eh, znaleckých standardů. To znamenalo, že pak soudci, kteří dostali takovou instrukci od státu, že by se ta kompenzace měla obírat o fiskální hodnotu nebo o takové tedy nevědecké ocenění, tak soudy s tím to odložili, nepracovali s tím a rozhodovali o hodnotě pozemku eh, podle vlastních soudních kritérií, což znamenalo, že někdy veřejný zájem nebyl hm, zohledněn a hm, hm, eh, ani vůbec nevzali do úvahy většinou mm, mm, mm, i e, stanoviska těch stran a ta hodnota byla špatně vypočítávaná. Takže tady je jasné, že musíme zlepšit e, manažerskou kapacitu naši správní kapacitu, schopnosti úředníků. Každý orgán, který spravuje projekt, tak má mm, vlastní tedy vyvlastňování, když jich máte 500 v Řecku takových úřadů, a tak si dovedete představit, že asi je těžké tedy to zorganizovat a že je těžký, těžké tedy eh, zlepšit mm, znalosti, dovednosti na regionální, nemluvě o lokální mm, úrovni na, v obcích, kde mají nedostatek pracovníků. Já mám velké zkušenosti s mm, manažerskou kapacitou a já si myslím, že to můžete pochopit asi. Zlepšení institucionálního rámce, eh, ano, mm, mm, samozřejmě mm, my děláme všechno, co jsme mohli, říkají všichni a eh, my i jsme garantovali spravedlivý proces eh, vlastníkům, o které šlo a takže někdy ale jsme obvinováni, že porušujeme vlastnické právo. Co by bylo asi dobré, je eh, abychom tedy vzdělávali hm, ty úředníky, kteří mají na starosti vyvlastňování a potom určitě budeme mít lepší výsledky Takže my neustále spolupracujeme s ministerstvem financí, protože mm, eh, ministerstvo tedy je kompetentní a my se snažíme využít tedy veškeré možnosti, veškeré možnosti, abychom zreformovali Eh, zákon o vyvlastňování a takto eh, i jak si intervenovat na manažerské úrovni, tak aby všechny eh, úřady a ministerstva, kterých se to týká, tak aby to dělali konzistentně, aby eh, měli ze zákona dané povinnosti, což bude důležité. A my děláme všechno, abychom zlepšili výkonnost, abychom pomáhali projektům, aby se hýbali vpřed a ne, aby tam byly pořád jenom skluzy, průtahy kvůli problémům s vyvlastňováním. Děkuji. Děkuji za vaše velmi eh, zajímavé návrhy. Tady máte tady představu, o kolik projektů spolufinancovaných z Evropské unie v Řecku jde, tedy projektů, které vysí ve vzduchu, není možné v nich pokračovat nebo je dokončit. A já předem děkuji za odpověď. Jde o celý výčet projektů, protože ministerstvo pro infrastrukturu je zapojeno jen do určitého typu projektů, které jsou spolufinancovány. Jsou to tedy projekty zaměřené na dopravu. A já myslím, že jde tedy o to, že zhruba 50 projektů má spoždění kvůli a tedy tahnoucímu se ve vlastňování. Někdy jde o malé spoždění, někdy je zásadní, ale minimálně u 50% projektů takového spoždění je. Děkuji. A máme ještě jednoho řečníka, pana Satase. Zástupce ministerstva hospodářství zodpovědného v Řecku, konkrétně tedy za infrastrukturální projekty a také turismus. A já mu hned dávám slovo. Dobrý večer vám všem, paní předsedkyně také. Chci vám poděkovat za to, že jste zorganizovala tento workshop a pozvala mě na něj a že tady také mám možnost představit tyto tedy myšlenku kompenzace dotčených vlastníků půdy v případě vyvlastnění a také odprezentuji studii nového projektu, který se rozbíhá v Řecku. Já pracuji jako poradce pro generálního tajemníka pro strukturální fondy na půdě ministerstva pro hospodářství. Já jsem eh, původně tedy eh, stavební inženýr, jsem také certifikovaný odhadce a mám dokonce doktorát z toho, jak provádět odhady. A od roku 2007 až 2013 jsem byl členem tedy komory eh, soudních znalců, byl jsem konkrétně odborníkem na vyvlastňování půdy v případě výstavby nové dálniční sítě. Od roku 2013 do roku 2015 jsem pracoval pro E.ON, eh, který tedy eh, zkoumal možnost vybudování nového eh, produktovodu, který jde jeho, přes jeho východ naší země. Opět jsem byl odborníkem na vyvlastňování. Pokud jde o nucené ve vlastnění je to právní nástroj, který umožňuje získat půdu pro veřejné účely. Je to proces, v rámci kterého je vlastník půdy zbaven práv, ale protože je to tak zásadní zásah do práv jednotlivce, je možné jej ospravedlnit pouze, pokud jde o vyšší veřejný zájem. V Řecku je právě vyvlastňování omezeno pouze na ty případy, kdy je to v zájmu vyššího a veřejného blaha a musí to být dobře zdůvodněno. Podobně první protokol k úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod definuje, že nikdo nemůže být paven svého majetku s výjimkou případu, kdy je to ve, veřejné, ve veřejném zájmu a v takovém případě tedy je spíš práv zbaven v souladu s národní legislativou a principy mezinárodního práva. Pokud jde o řeckou ústavu, eh, ta zaručuje plnou kompenzaci, tedy do plné výše poškozeného majetku. A jde o skutečnou hodnotu, nikoli o subjektivní hodnotu, tedy jde o skutečnou či tržní hodnotu. Tato plná kompenzace není omezena pouze na odhod, odhad hodnoty, ale také zahrnuje náhradu jakýchkoliv dalších škod, které mohly vzniknout v procesu vyvlastňování. To znamená, že se hodnotí nejen hodnota pozemku, ale také to, co na něm stojí a náklady na relokaci, náklady na soudní řízení. Dovolte mi říci v tuto chvíli, že se najdou určité komponenty plné kompenzace, například kompenzace ušlého zisku, případně kompenzace eh, daně, kterou eh, zaplatí kompenzovaný vlastně při nákupu nové jiné nemovitosti, tedy té daně z nemovitosti, ta je také plně hrazena. Vyvlastňovaný majetek je hodnocen podle své tržní hodnoty v souladu s bazilejským ustanovením. Tržní hodnota je tedy stanovena k datu hodnocení a v rámci toho hypotetického případu, že by došlo k prodeji mezi, tedy existovali prodejce a kupec. Hodnocení vyvlastňovaného pozemku eh, vychází z myšlenky nejlepšího možného užití, které je tedy zase odhadováno k okamžiku, kdy je prováděno hodnocení. Odhad kompenzace pro vyvlastňované pozemky v Řecku probíhá v souladu s legislativou za přítomnosti dvou úředníků ministra financí a e, odborného znáce a za druhé také tedy e, se tím mohou zabývat certifikovaní odhadci, kteří jsou schváleni ministerstvem financí. Od roku 2013 může být takovýhle odhadce nezávislou profesí a vztahují se na něj, vztahuje se na něj občanské právo musí být také, tedy naše asociace odhadců je členem Evropské komory odhadců a aplikuje všechny mezinárodní normy a zvyklosti. Odměna eh, za prokázané služby je stanovena ceníkem, který zveřejnilo ministerstvo financí v roce 2013. v roce 2013 eh, zákonem číslo 4152 byl v Řecku založena databáze uznávaných soudních expertů. A došlo také k liberalizaci profese, to znamená, že již nejsou pevně stanovené odměny za práci soudních znalců. tuto chvíli máme v tomto registru registrováno 412 fyzických osob a 41 právnických osob. Registr je využíván i tedy v případě projektů vyššího ekonomického zájmu, v případě uh, eh, projektů kofinancovaných z Evropské unie a To znamená, že osoba, která má nárok na kompenzaci, si tedy povinně musí zažádat o odhad, který provede právě odhadce, který je v tomto registru. A ještě tedy to, jak definujeme vyvlastnění. Rád bych to ukázal na konkrétním příkladu výstavby nových dálnic, což je zvláště zajímavé, protože je to typický příklad určitého typu problému a spoždění. Na druhé straně ukazuje, že už jsme vlastně použili ty nové pozitivní postupy pro výpočet kompenzace. Jak vidíte, v roce 2007 bylo uděleno pět koncesí pro výstavbu dálnic celkem jde o 1300 kilometrů nových dálnic. Přičemž tato výstavba tedy nějakým způsobem zasáhne do práv 80 tisíc vlastníků půdy. Od začátku jsme se soustředili na určité klíčové body toho, jak získávat půdu. Rozhodli jsme se eh, revidovat způsob, jakým probíhá řízení o vyvlastnění. V některých případech se totiž mohou ta řízení táhnout až 9 let a více. Nyní však s použitím nových nástrojů se ta lhůta výrazně zkrátila až na 12 měsíců, maximálně tomu. Přičemž tedy eh, v případě udělování koncesí Tedy koncesionář si pak řeší to vyvlastňování, zatímco pokud postupujeme klasickým postupem, je to 22 měsíců. E, jakékoliv spošťování projektu v důsledku zdržení při vyvlastňování samozřejmě vede k tomu, že e, je pozastavena výplata prostředků, jsou tím dotčena pracovní místa, je ohrožena bezpečnost provozu a tak dále. A tím je vlastně přímo ohrožena prosperita řeckého státu. Na druhé straně, na základě zprávy o tom, jak špatně probíhají procesy vyvlastnění, a jak špatně funguje proces kompenzací, jsme se rozhodli přistoupit k plné harmonizaci s plné harmonizaci s mezinárodními normami zákonem 35 byla založena komora nezávislých odhadců, konkrétně tedy za účelem procesů vyvlastnění, které souvisí se stavbou, stavbou nových dálnic. A bylo to vůbec poprvé, kdy tedy tito odhadci použili při své práci mezinárodně platné standardy. A zavedení nových eh, postupů vedlo k tomu, že eh, tedy eh, byla nastavena spravedlivější míra kompenzace a snížil se počet soudních řízení, ke kterým se poškozený vlastník uchyluje v případě, že nesouhlasí s výší kompenzace, a to až o 70 V případě nových dálnic můžeme jasně stanovit důvody spoždění. Zdlouhavý proces vyvlastňování patří tedy k takovým typickým příčinám. Často také chybí ucelená projektová dokumentace k tomu, jak by vlastně uh, kudy by ta trasa té dálnice opravdu měla jít a to pak zase vede ke spožďování eh, procesu vyvlastňování. Proto jsme také přišli s tou speciální legislativou před olympijskými hrami, která umožňovala celý proces výrazně urychlit. Pokud jde o právní rámec procesu kompenzací, rozhodli jsme se přejmout evropské a mezinárodní normy pro stanovení výšky kompenzace, a to pro projekty vyššího ekonomického zájmu. A konečně jsem přesvědčen, že i když řecké úřady eh, dosáhly značného pokroku v rámci řízení vyvlastňování nabízejí se ještě další opatření, například lepší naplánování těchto jednotlivých řízení. A za druhé také možnost otevřít dobrovolnou možnost se dohodnout, tedy nemuset jít až to k procesu vyvlastnění. A také by bylo dobré vytvořit databáze dat na bázi GPS, která by umožňovala přesně zaměřit vyvlastňované pozemky a konečně také by mělo docházet ke koordinaci e, judikátů. A konečně na závěr bych rád řekl, že řecká vláda před dvěma měsíci označila a zveřejnila, tedy některé projekty jako projekty vyššího ekonomického zájmu, zveřejnila jejich výčet. To znamená, že lze přistoupit k urychlenému řízení vyvlastňování a nebude již docházet k takovým spoštěním jako v minulosti. Děkuji za pozornost. Děkuji za tyto důležité informace. A mě by zajímalo, za kolik tedy, o kolik projektů jde, například v, v oblasti vaší odbornosti, které, jaké procento je uh, eh, spožděno. The projects that eh, still... Projekty, které pořád ještě čelí problémům, ale my jsme přesvědčeni, že se ty problémy podaří vyřešit právě s použitím tohoto mimořádného řízení jde, tady, se tedy týkají především té výstavby dálnic. Tady máme navíc na to obrovský rozpočet celkem 4 miliardy. A v případě tedy těchto dálnic jsme reaktivovali mimořádný proces urychleného vyvlastnění a čekáme, že tyto problémy se podaří vyřešit v příštích měsících. Také víte, že komise a fondy musí dokončit práci na e, těchto pěti spolufinancovaných koncesionářských projektech do března 2017. Musíme to stihnout, nebo budeme muset zaplatit obrovskou pokutu Evropské komise? To sklap. Přesně tak, říká paní předsedkyně. Je to tedy dokonce března 2017? A zvládnete to? Ano, jsme si tím jistí. To tedy opravdu ráda slyším, říká paní předsedkyně. Děkuji za tedy úvod, za veškeré ty úvodní prezentace. Já jsem si osobně udělala celou řadu poznámek a teď je otázka, odkud se do toho pustit. Vyslechli jsme si tedy prezentace řecké strany a návrhy řecké strany toho, jak urychlit eh, projekty. Já musím říci, že z naší mise jsem si odnesla dojem, že vlastně v Řecku se rozběhla celá řada velmi kvalitních eh, projektů zaměřených na výstavbu infrastruktury, nicméně ty se nyní tady dostali do potíží, do spoždění a to je škoda. A já tady osobně jsem dospěla k názoru, že tam, kde si tedy, legis, tedy zásahy do legislativy vyžádají i změny ústavy, tak si říkám, jak to, jak je to možné. A je opravdu třeba tedy takový zásadní zásah do legislativy. Vidíte, že tady ti řečtí odborníci, kteří tady teď mluvili, vůbec ústavu nezmínili. A já si tedy kladu otázku, co z toho je opravdu potřeba, je-li, je-li tedy skutečně nutné měnit ústavu a pokud ano, jestli se to podaří rychle. A pak samozřejmě další otázka, jak v tom můžeme pomoci my. A, takže já mám tady také připravené otázky, ale nejprve tady dám prostor ke kladení otázek kolegům. Ε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν επικείται κάτι. Já si především myslím, že se v budoucnu nechystá ústavní novela, která by měla případný dopad na vlastnická práva. Já nevím, jestli se odkazuje na ten olympijský zákon, proto se na to ptám, protože potřebuji pochopit tu otázku, než mohu jasně odpovědět. A pokud jde o tu změnu ústavy ve vztahu k ochraně vlastnických práv naší zemi, já myslím, že se nic nechystá. Eh, eh, já jsem zmínil řeckou ústavu Protože v ústavě je také omezení, podle kterého je potřeba, aby náhradu stanovil soud. A toto je osobní názor. Protože já si opravdu myslím, a bylo by to velice závažné politické rozhodnutí, které by museli přijmout politické orgány a politické vedení. Ale je třeba zamyslet se nad tím, jestli musíme měnit toto ústavní ustanovení, aby se zajistilo, že už nebude nutné jít k soudu, aby se stanovila částka náhrady. Samozřejmě, pokud se obě strany neschodnou, tak se mohou obrátit na soud. Ale neměl by to být takový předpoklad, takový požadavek pro to, aby bylo možné stanovit náhradu. A co se obsahu týče, něco takového se u nás zatím nechystá. To byl jenom osobní názor. A je to něco, o co bychom se mohli pokusit. A chtěl bych říct, že právo nebo nemovitosti v Řecku je velice citlivá záležitost a souvisí to s politickými a sociálními podmínkami v zemi. A hlavní problém, na který správně poukazujete, paní předsedkyně, je to, co můžeme teď začít dělat, abychom ty postupy zlepšili. Já osobně se domnívám, že celkově je možné zlepšit eh, nedostatky ve vedení. Implementační orgány, kterých je hodně, není to jenom pár ministerstev nebo nějakých dílčích útvarů nebo nějakých konkrétních eh, právních eh, subjektů, které řídí velké projekty, těch implementačních orgánů je hodně a je možné, že bychom to měli celkově vylepšit, že bychom měli vylepšit všechny orgány, které realizují spolufinancované projekty. A já myslím, že to by také umožnilo hodně zlepšení v této situaci. Takže já bych upozornil především na tu stránku vedení. Je celá řada technických věcí, záležitostí, kde by nám Evropská komise nebo váš výbor mohl pomoct. A možná, že ještě budu mít příležitost mluvit o tom budoucnu. A mohli bychom právě konkrétně hovořit o těch technických záležitostech. Děkuji. A paní profesorko, děkuji velice. krát děkuji. Já jsem změnila seznam doporučení a já nedokážu říct, které z nich je případně důležitější, protože všechna jsou důležitá. Důležitá je také e, osvěta, povědomí veřejnosti. Musíme zvýšit důvěru veřejnosti ve stát. A to se podaří jenom tak, když budeme mít jistotu, pokud je o vlastnická práva. A jenom tak získáme další investice. Nejde jenom do, o investice do nemovitostí, ale i do bankovního systému. Je to velmi důležité. Nemůžeme se k tomu pořád vracet a do nekonečna to protahovat. Je to velice důležité. A pokud jde o soudní postupy, já myslím, že pokud soud musí ratifikovat ocenění, a ocenění, které dělá nezávislý výbor nějaký znalců, bude to jednodušší, než chtít po soudci, aby provedl ten odhad a stanovil skutečnou částku náhrady. Takže i tady musíme zdůrazňovat udržitelný trh s nemovitostmi a transparentnost. A musíme vylepšit dostupnost údajů. To je velmi důležité, protože v tomto ohledu tato země velmi zaostává. Mnohokrát děkuji. Můj názor je takový, že jsme se potýkali s celou řadou problémů, ale celou řadu z nich se také podařilo zlepšit. Například eh, i způsob, jakým vypočítáváme kompenzaci. Já si myslím, že stát by teď měl přestat házet klacky pod nohy vlastníkům eh, nemovitostí a eh, ukázat trošku odvahy a připustit i to řízení, které umožní přátelsky se dohodnout. Pokud bude tahle transakce nastavená důvěryhodným způsobem, tak to vlastně bude velmi přínosné pro většinu projektů, přitom budou nadále chráněna vlastnická práva, nic se nepotáhne dlouho a pokud by vznikl problém v rámci toho přátelského vyrovnání, tak se samozřejmě vždycky můžete obrátit na soud. Já si tedy myslím, že bychom se jaksi měli, měli otočit zády k soudnictví právníkům, měli bychom tedy ukázat, že jsme ochotni věřit tomu, že tedy navrhované hodnoty jsou skutečně eh, realistické a že tedy eh, máme jaksi odvahu neobvinovat stát ze všeho i z toho, že nás chce ošidit. A také tedy výpočet, víme, že tam, kde výpočet kompenzace probíhá férově, tak není nutné eh, tedy obracet se na soud pak tedy vlastně se kupí ta spoždění, takže úplně nejlepší podle mého názoru by bylo tedy stanovit jasná pravidla pro tyto takzvaná dobrovolná řízení, která již existují v jiných členských státech. Děkuji. Já jsem nezískala dojem, že tedy eh, jste nějaký jediní s tímhle problémem. A samozřejmě e, problematikou ve vlastní jsou zahlceny všechny soudy ve všech zemích, ale e, Teď by mě zajímalo, tedy vy navrhujete to dobrovolné řízení. Mě by ale zajímalo, jaká je nálada ve vaší zemi, jestli se to opravdu podaří prosadit, jestli je to vnímáno jako žádoucí. my bychom samozřejmě považovali za velký úspěch, kdyby se situace vyvíjela tak, jak jste to tady eh, nastínil. A v Německu byste mohli říci, že je to tedy již zavedený systém, máme zavedenou komoru expertů, ale ty se mezi sebou také eh, neustále eh, dohadují. Čili já vlastně nechápu, kde je ten zádrhel. Proč se to zrovna v Řecku nedaří? protože i v jiných případech se podařilo tedy dosáhnout právní jistoty v jiných zemích, takže já nechápu, proč u vás to nejde. Navíc to tedy vlastně vede k problémům pro všechny, chybí právní jistota. A mě by zajímalo, jestli tedy už všichni chápou, že takovéhle dobrovolné řízení by bylo užitečné pro všechny, nebo jestli jsou pořád ještě nějaké frakce, které jsou zásadně proti. Já, když jsem tedy se vydala na misi, a byla mi eh, předložena tady ta, byl mi předložen tady výčet projektů, tak jsem doufala, že vidím nějaké změny, nějaký pokrok, ale musím říct, že jsem nic moc takového neviděla. Já myslím, že to není filozofická otázka, je to nesmírně praktická záležitost a já zopakuju, co už jsem říkal. Důvodem těch spoždění v posledních letech, zvlášť u těch pěti velkých silničních projektů, které také dostaly nejvíc finančních prostředků, nebylo to, že jsme neměli právní nástroje, my jsme je měli, ale nikdy jsme je neaktivovali. Tyto nástroje vznikly tři roky před olympijskými hrami protože jsme věděli, že lhuty budou hodně natěsno. A podle mě bylo velmi negativní to, že se to prostě pořádně neuplatňovalo, takže právní nástroje máme, to ano. Ale my jsme je nevyužili. Takže pokud jsou tyto právní nástroje na samotné hranici z hlediska ochrany vlastnických práv, přátelé soudci mi říkali, že ty lhuty jsou natolik krátké, že je to až směšné. Připomíná to v podstatě sovětský řád, je to jako vtip. Souvisí to s tím, jestli je vůle něco udělat. Pokud zahájíte nějaký projekt a řeknete, že chcete stavět do roka, kdybyste řekli, že je to velice důležité pro ekonomiku země, tak se najde nějaký způsob. Najde se vůle k tomu, aby se našel pozemek, aby se získal a předal stavební firmě. Kdyby se měl tento právní zákon, právní nástroj vylepšit, to je možná něco jiného, to je jiná otázka a o tom by měli mluvit právníci. Pokud chcete implementovat projekt, potřebujete pozemek a proto musíte ten eh, pozemek nějakým způsobem získat. Ty nástroje jsme měli, ale nevyužívali jsme je. A kromě toho samozřejmě je tady prostor pro vylepšení, jak už jsem říkal. Já nevím, jestli bude řecký stát natolik velkorysý a pokusí se zřizovat mimosoudní e, možnosti pro urovnání těchto věcí. Možná, že i vy byste mohli zatlačit, aby vznikla právní jistota, ale aby to nemuselo jít přes soud. Ano, kdybych měla porovnat situaci mezi Řeckem a Německem, v Německu je důvěra veřejnosti ve stát a to dokazují také nástroje, které stát využívá. Stát řekne dobře, proběhne spravedlivé ocenění, spravedlivá diskuze a jsme ochotni přistoupit k dohodě. Rozhodně nechceme nějaké bezdomovce nebo bez zemky. V každém případě vyžaduje to veřejné konzultace, veřejná slyšení a tak dále, ale nakonec to nedopadne tak, že máme nějaké bezzemky. Buď je jejich pozemek chráněný, anebo se ten projekt nějak udělá, takže to je velice důležité. Ale to vyžaduje i administrativní kapacitu, musí se to navýšit, na to musíme pracovat. V takové situaci, v jaké je Řecko, když máte nějaký zákon a pak tam dáte nějakou lhutu a pak potřebujete další zákon, který by vám nařídil, že tu lhutu je potřeba dodržet a nesmí se odkládat, co na to říct? Je to trošku šílené přijímat další zákon, který stanoví, že nelze pozměňovat lhuty, které stanoví předchozí zákon. Žádáte to odhodlání, spolupráci a obnovení důvěry veřejnosti. A já se obávám, že tady se úplně správně směrem neubíráme. A jde z toho strach. Já si myslím, že aby se dosáhlo lepší spolupráce s vlastníky pozemků, což by nám umožnilo lepší výsledky, potřebujeme především komerční tržní hodnoty a ne fiskální hodnoty. Ministerstvo financí se teď tím směrem ubírá a slíbili, že v bezprostřední budoucnosti zavedou důvěryhodný systém tržní hodnot. Je to docela novinka a vyžádá si to čas, aby to lidé začali považovat za důvěryhodné vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí nebo hodnoty nemovitostí se v Řecku velmi propadly, samozřejmě také v důsledku finanční krize, narážíme na závažné překážky, kdy se snažíme stanovit komerční hodnoty pro nemovitosti. A pak je tady ještě jedna věc. Aby došlo k nějaké dobrovolné dohodě, Potřebujeme certifikované znalce, kterým lidé budou věřit, a kteří budou také pracovat na trhu a budovat svou pověst. Víte, že máme určitou skupinu certifikovaných znalců, kteří pracovali až do roku 2010, ale ve velice omezeném prostředí. A lidé v podstatě ani nevěděli, že tito lidé existují. protože jejich pole působnosti bylo velmi omezené. Od té doby byla v roce 2012 tato uzavřená profese otevřena a my teď máme v rejstříku, myslím, nějakých 400 fyzických osob a 50 podniků. V tomto oboru, kteří provádějí eh, ocenění, jsou to znalci. A ti musí získat zkušenosti a musí posílit důvěryhodnost této instituce na řeckých trzích. A teprve pak se jim bude věřit, když ocení nějaký pozemek při vyvlastnění. A teprve pak budou schopni plně spolupracovat s vlastníky těch nemovitostí. Nejde tedy jenom o ty jiné věci. Potřebujeme územní plánování, potřebujeme otevřené územní plány, já vím, že regiony o to usilují, začalo to v roce 2011, připravují eh, územní plány pro velká, velké obce v Řecku a my doufáme, že v příštích pěti letech budeme mít bezpečnější nástroje, abychom mohli lépe řídit vyvlastnění a abychom dokázali také lépe spolupracovat s vlastníky příslušných nemovitostí aby nebylo nutné platňovat naléhavá opatření, která jsou někdy nespravedlivá, protože někdy to také působí problémy. A to byla další myšlenka. To by také mohlo pomoct. My už jsme o tom mluvili i mezi sebou. Udělování licencí. Mělo by to být autonomní a nemělo by to souviset s tím, že někdo dostane přidělený projekt. To znamená, že nejprve dojde k tomu vyvlastnění Nejprve se udělí všechny licence, to znamená, že proběhne archeologický průzkum, získáte příslušné povolení, postaráte se o to, že tam budou veškerá síťová připojení. To se udělá v předchozí fázi, dlouho předtím, než se uzavře smlouva na ten projekt. A dokonce ještě před výběrovým řízením. A pak by nebylo nutné provádět udělování licencí a vyvlastnění a ohrozit tím lhůty v projektu. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji. A co uděláme teď? Můžeme vám přát všechno nejlepší, to jistě přejete eh, nám, ale otázka, co se s tím počnout. Já bych chtěla slyšet, co konkrétního můžeme udělat. Já myslím, že pan profesor Pocu, paní profesorka Pocu zdůraznila ten největší problém, který eh, tak tu situaci zkomplikoval a to je především otázka transparentnosti a důvěry. Pokud občan nevěří, nemá důvěru v to celé řízení o vyvlastnění, a nevěří, že by ta cena byla stanovena transparentně, no tak samozřejmě vždycky se radši obrátí potom na soud. To je nevyhnutelné. Pokud chceme pomoci Řecku, tak na jedné straně musíme Řecku poskytnout eh, veškeré odborné technické nástroje, jako je katastr, a tedy ten rejstřík a tak dále, to, co je potřeba, aby vůbec ceny byly stanovovány transparentně pro všechny možné účely, ale především pro účely vyvlastnění, tak aby občan věděl, že to je ta spravedlivá hodnota, že stát mě očkodnil spravedlivě, to je základní právo. Na druhé straně, v podstatě ve stejném duchu, ten systém by eh, měl pracovat s nezávislými znalci. To je velký krok vpřed eh, ve srovnání s předchozí situací, ale myslím si, že to ještě podpoří důvěru. Tím, že budeme trvat na tom, aby tito znáci byli certifikováni, aby tam neexistoval žádný konflikt zájmu eh, s eh, tím majetkem, jeho hodnotu eh, mají stanovit. A takže teď probíhají diskuze se řeckými orgány o tomto. To je směr asi, kterým se budeme dále ubírat. Ještě bych tomu dodal, že zcela souhlasím s tímto stanoviskem a také si myslím, že vlastník musí pochopit a mít pocit, že stát vyvlastní rychle a že ta cena bude spravedlivá. Jakmile se dostaneme do situace, že občané budou, vě, budou státu věřit, že poskytuje spravedlivou cenu a že v tom systému nebudou žádné černé díry, a tak potom se nebudou obracet na soudy. A e, v podstatě e, to, tím se zlepší vyvlastňování celý ten proces se urychlí. A ještě, když se ptáte, co dělá komise, tak eh, experti z komise a řečtí odborníci eh, eh, se snažili situaci zlepšit krátkodobě. Také i bylo podepsáno Memorandum of Understanding v tom programu pro Řecko, kde se tento problém definuje jako jeden z nejzávažnějších, který je třeba řešit. A když eh, to propojíme s strategií boje proti podvodům na evropských fondech a s kontrolními mechanismy, tak eh, to pomůže. Monitoring probíhá, vede k výsledkům teď a myslím si, že příštích letech eh, eh, se bude ten proces eh, stále zlepšovat. Děkuji. Děkuji za tyto informace, také za výměnu informací, která byla velice zajímavá, pro nás také velmi důležitá. Nyní se alespoň podařilo dobře objasnit to, co jsme vlastně viděli v Řecku, ty problémy tam. Já vám chci poděkovat za to, že jste dorazili do parlamentu. Vím, že to byla dlouhá cesta, ale bylo to také velmi důležité. Tím tedy končí eh, tento seminář a dostáváme se ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora k práci zvláštního týmu pro Řecko Special Task Force. Naším zpravodem je pan Toyer a já mu hned dávám slovo. Děkuji. Děkuji, eh, vážení členové mm, výboru pro rozpočtovou kontrolu. Chci poděkovat výboru za to, že mě pozval, abych vám předložil výsledky dalšího auditu, který jsme provedli eh, eh, v oblasti hospodářského řízení EU. Také i bych chtěl hm, vyjádřit díky panu Tojerovi, zpravodaji, eh, protože jeho zpráva, dokument eh, v podstatě schrnuje velice přesně eh, výstupy zprávy účetního dvora. Zpráva, kterou dnes zde já předkládám, to je v podstatě první zpráva účetního dvora, která se zabývá řeckou krizí. My jsme se zabývali odbornou pomocí, Eh, a tím, jak ji koordinuje komise a především eh, jsme se zabývali DFDA. Eh, také i chci zmínit, že nyní pracujeme na dalším auditu, který se zabývá řeckou krizí. Tento pokryje management programu finanční pomoci a Mm, tato zpráva by měla být zveřejněna na začátku příštího roku. Nyní bychom se měli zaměřit tedy na zprávu, která je relevantní dnes. Tato se zabývá velice mm, důležitými otázkami jako podpora, e, implementace fondu, tak jak se to vyžaduje od Řecka. Tuto podporu poskytla komisi, komise v reakci na požadavek řeckých orgánů E, a tak, aby bylo možné poskytnout tuto podporu, tak komise vytvořila pracovní skupinu, která fungovala z Bruselu i z Aten a e, k 15. únoru zaměstnávala 65 pracovníků, tedy v roce 2015. A my jsme vyhodnocovali, do jaké míry technická pomoc byla efektivně poskytována a zdáli pozitivně přispěla k reformnímu procesu. Dámy a pánové, konkrétněji řečeno, jsme se zaměřili na tři hlavní aspekty. Za prvé, vytvoření pracovní skupiny, jak tedy organizačně byla definována, potom financování a plánování pomoci. Za druhé, jsme se zaměřili na způsob, jak byl splněn tento mandát, jak byl a nakonec jsme se zaměřili na to, jak toto přispělo k reformám. Proto jsme zanalizovali detailněji eh, určitý vzorek Eh, eh, technické pomoci v pěti oblastech. Hlavně nám šlo o státní veřejnou zprávu, daňovou reformu a podnikatelské prostředí. Takže, co jsme zjistili? Zhruba řečeno, musím konstatovat, že jsou to smíšené výsledky. Na jedné straně eh, daňové podvody a tento mechanismus mm, byl dostatečně flexibilní, koordinovaný, a byl efektivně realizován a byl zcela v souladu, zhruba v souladu s programem pro Řecko. Tato pracovní skupina, pardon, tato pracovní skupina eh, poskytovala tedy technickou odbornou pomoc a koordinovala projekty, to bylo velice dobře fungující. Zároveň monitoring pokroku odborné technické pomoci, to také bylo v pořádku. Avšak na druhé straně jsme dospěli k závěru, že technická pomoc ne vždycky ovlivňovala e, vývoj reform, což je klíčový ukazatel úspěchu. Samozřejmě nestálá politická situace v Řecku také sehrála svoji roli. Kromě toho, e, tato pracovní skupina Tax Force musela být vytvořena rychle, protože bylo naléhavé řešit krizi a komise proto nepl, neplnohodnotně zanalizovala veškeré možné alternativy, ani nevyčlenila této skupině příslušný rozpočet. Také i neměla k dispozici dostatečnou technickou strategickou dokumentaci, podle které by mohla plánovat technickou pomoc podle priorit. Prakticky tato, pra, tato pracovní skupina nebyla příliš proaktivní a pracovala hlavně e, na žádost řeckých orgánů. Podle nás tato skupina měla lépe kontrolovat, monitorovat to, jak řecké úřady realizují doporučení a jaký je vůbec dopad eh, technické pomoci na Řecko. A nakonec, v některých oblastech, jako třeba státní veřejná zpráva, daně, tak pokrok reform eh, eh, byl víceméně omezený. A vzhledem k tomuto všemu, co doporučujeme? My jsme předložili soubor doporučení s cílem eh, mít jasnou strategii a dobře definované cíle a priority. Také jsme dospěli k závěru, že technická pomoc by se měla zaměřit na posílení kapacity státní zprávy eh, a zaměřit se na kontinuity podnikání a eh, reformy s tím spojené. Také jsme i vydali další doporučení, která také mohou pomoci komisi poskytovat programy odborné technické pomoci do budoucna v jiných členských státech. Dámy a pánové, pracovní skupina no, mm, se ukázala jako dobrý mechanismus eh, pro technickou pomoc, ale u některých projektů ty eh, výsledky byly omezené, pokud jde o posouzení dopadu těchto, eh, této pomoci na reformy. Děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji. A nyní pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, Pan Tohrer tady dnes bohužel nemůže být, proto mě požádal, abych odprezentoval jeho stanovisko této zvláštní zprávě. Mandát této zvláštní skupiny pro Řecko vypršel v roce 2015. Některé věci zůstaly nedodělané, ale přesto tedy tato task force úspěšně dokončila práci a Problém je, že tedy poté, co skončily aktivity Task Force, tak eh, vlastně už chyběl ten přehled nad tím, jak probíhají aktivity v rámci implementace. Nicméně eh, tady jedno z poučení, které plyne z této situace zní, je to, že tady tato task force byla zahlcena příliš mnoha projekty. A v listopadu 2015 Komise představila svou představu toho, jaký jiný náhradní orgán by měl nahradit práci Task Force na roky 2016-2017. Doporučení zpravodaje jsou v souladu s doporučeními, se kterými přišel Evropský účetní dvůr Především v tom smyslu, že tedy poučení z aktivity tohoto zvláštního týmu by mělo být převedeno do pravidel, která budou užívána pro další projekty tohoto typu. Komise musí například tedy systematicky poměřovat dosažený pokrok a aktivně spolupracovat s řízením, zvlášť tedy pro projektu technické povahy. Pokud by do eh, této záležitosti byly více zahrnuty jednotlivé členské státy, dávalo by to větší prostor také národním parlamentům a následně i Evropskému parlamentu eh, do věci zasahovat. Na závěr chci poděkovat všem spolupracovníkům za jejich příspěvek. Pan Teurer eh, mě také požádal, abych na úvod diskuze požádal zástupce Evropského účetního dvora o odpověď na otázku, zdali obdrželi nějaké návrhy k textu a zdali se dá tedy čekat, že ta, ta finální zpráva bude zveřejněna včas. Je také zjevné, že svoji práci můžeme dělat pouze tehdy, pokud vzájemně funguje ta povinnost informovat a monitorovat. A e, fungování Task Force je takovým dobrým příkladem pro e, poučení z vývoje. Mezi takové pozitivní přínosy patří i to, jakou úlohu se hráli národní experti. Děkuji. Hmm. Děkuji. To byla opravdu důležitá a zajímavá zpráva, která mě také eh, přinutila k zamyšlení, protože my jsme velice pozorně sledovali práci této task force a snažili jsme se pochopit, jak přesně funguje. A já děkuji za kolegu pana Parňo, který eh, nemohl přijet, eh, přijít, protože má jiný program, tak já mám pár otázek. Pan Parňu eh, zdůrazňuje, eh, pokud je o zprávu účetního dvora, za prvé, že technická pomoc a task force, že to eh, neumožnilo dostatečný pokrok s reformami, takže to znamená, ten pokrok eh, s reformami veřejné státní zprávy a daní byl ten pokrok malý. Také i mm, bylo třeba k tomu udělat eh, akční plán a vyčlenit na to rozpočet. Dále i ze zprávy účetního dvora podle něj vyplývá i to, že zde byly eh, problémy s výběrem projektu eh, a, v zásadě pan Parňon a stínový zpravodaj souhlasí s doporučeními pana Toirera a souhlasí s tím, že je nutné a nezbytné především hlavně hm, přeje, přijmout akční plán, tak aby vůbec ta technická pomoc mohla fungovat. A také hm, je politování hodné podle něj, že ta task force nebyla schopná předkládat komisi pravidelné zprávy, tak aby právě toto umožnilo eh, fungování té odborné technické pomoci a nakonec také i eh, uznává, že eh, mm, komise velice rychle začala realizovat závěry účetního dvora, to znamená teď již předležila návrh podpory strukturálních reform. Podle mě to bude užitečný nástroj. Ještě bych chtěla doplnit pár otázek. Za prvé na účetní dvůr a to, že ve zprávě tam, mm, e, pokud vím, tak tam je asi 14 milionů euro. To právě byla cena za ten nástroj e, té task force odborné pomoci. A mm, Mm, to, to je ještě navíc k těm 200 nebo kolika milionům, 200 milionům z měnového fondu. No, ta, e, takže ta pomoc e, e, a technická pomoc, chtěla bych vědět konkrétně, kolik to stálo. Tam byly dvě tranše do roku 2011, potom 2014, takže by se to mohlo vyjasnit. Potom ty projekty, které tam byly identifikovány, eh, těch více než 200 projektů, tak já bych chtěla vědět, eh, ty týmy technické pomoci, tedy podle doporučení 4, a eh, tak tam nám komise říká, že tyto týmy jsou tvořeny z experty komise a z různých národních orgánů, úředníků, z, nej, z vysokých úrovní funkcí v členských státech, z ex, experty, Eh, eh, a takže to je velká rozličnost různých eh, profilu těchto expertů. Já bych ráda, kdyby komise nám řekla u každého projektu, jaký byl ten tým nebo týmy, kolik to stálo ty týmy, a kolik stála konkrétně tato technická pomoc, kterou poskytovali. Děkuji. Děkuji. A pokud je o ten počet odborníků, eh, ten mě tady překvapilo, to jsme nečekali. Děkuji. Toto je další příklad toho, kde Evropská unie zcela selhala, pokud je o konstrukci eura. Vůbec to nebylo naplánované, nemělo to žádnou strukturu. Takže těžké podpořit nějaké oficiální eh, reformy nebo programy. Má to být podpora pro lidi a ne pro finančníky a banky. Takže já mám dvě otázky pro DCA. Vy říkáte, že ta strategie by měla vymezit povahu a oddělení odpovědnosti mezi jednotlivými stranami. Formálně by členské státy měly podpořit záruku pro vlastnictví a účinnou implementaci. Já se usmívám, když to čtu. Co to vlastně znamená? Znamená to to, co, to opravdu, co tam opravdu je napsáno? Znamená to, že členské státy jsou nuceny přijmout to, co jim někdo vnucuje? Co když to nepodepíše? Nedostane pomoc? A také říkáte, že komise by měla uh, zkusit získat zpětnou vazbu od příjemců o tom, nakolik účinná je technická pomoc. Patří tam také příspěvky organizací občanské společnosti? pokud je o dopad technické pomoci. A co se týče zprávy zpravodaje, ano, souhlasím s tím, že je politování hodné, že ta pracovní skupina vznikla v takové panice. Jistě ta panika měla dobrý důvod, já souhlasím s tím, že potřebujeme nějaký e, vyhrazený projekt pro pracovní skupinu od samého počátku ze zjevných důvodů a také doufám, že poučení z toho, co se děje v Řecku, si vyvodíme, včetně konzultací s organizacemi občanské společnosti, že to všechno zohledníme a zapracujeme do nového podpůrného programu strukturální reformy. Děkuji. Evropská komise je tady s námi také, je to eh, vedoucí jednou z oddělení paní McCarthy, dávám jí slovo. Děkuji, paní předsedkyně, přeji všem dobré odpoledne. Nejprve chci zmínit několik věcí a také otázky z publika. Především děkujeme za příležitost vyjádřit se k té speciální zprávě a děkujeme za doporučení zpravodaje. Musím říct, že toto je vysoce aktuální diskuze, protože právě v tuto chvíli Evropský parlament začíná projednávat návrh komise na podpůrný program pro strukturální reformu, což je program, který se teď zavádí za účelem rozšíření technické pomoci do všech členských států. A já chci poznamenat, že tento program, který se teď předkládá, vyvodil poučení právě ze zkušeností pracovní skupiny pro Řecko a podpůrné skupiny pro Řecko. Pardon, pro Kypr. Soud uznává, že tato úroveň technické pomoci byla relevantní a v zásadě odpovídala požadavkům programu ekonomického přizpůsobení pro Řecko. A také konstatujeme, že zpráva uznává, že navzdory velkému časovému omezení, navzdory obtížnému politickému klimatu a nevýdané krizi, pracovní skupina zpracovala flexibilní systém podpory pro řecké orgány na pomoc řešení jednotlivých výzev, kterým čelila řecká ekonomika. A to velice narychlo. A nakonec bych ještě poukázala na to, že došlo k úspěšné implementaci reform, nebo přesně řečeno úspěšná implementace e, závisí na odpovědnosti a přístupu národních orgánů. My poskytujeme technickou pomoc, ale je pak na národních orgánech, aby tu technickou pomoc využili, pokud to považují za vhodné. A chci také poznamenat, že komise už řešila určitá doporučení ze zprávy ECO, a to při náběhu podpůrné služby Komise pro strukturální reformy. Já vím, že tento útvar vznikl v červenci loňského roku Teď eh, se nachází v přípravné fázi a v roce 2017 má dojít k úplnému náběhu. Je to nová vyhrazená služba, která se specializuje na poskytování zacílené technické podpory a pomoci jakémukoliv členskému státu, který o ní požádá. Kromě toho návrh strukturální reformy nebo podporného programu pro strukturální reformy zohledňuje určitá doporučení, která byla předložena v rámci činnosti pracovní skupiny pro Řecko. A konkrétně chci poznamenat, že je tam také strategičtější přístup k poskytování technické pomoci, vymezuje se tam jednoznačné cíle, souvisí to s plánováním podpory a zohledňuje se tam také sledování činnosti a vyhodnocení pomoci, která byla poskytnuta. Takže vidíte, že už v rámci tohoto nového útvaru se zohledňuje několik z těchto doporučení. A komise proto stejně jako zpravodaj doufá, že podpůrný program pro strukturální reformy bude eh, významným nástrojem a věří, že výsledek vyjednávání mezi parlamentem a radou bude prvním krokem v tomto směru. Abych odpověděla na pár otázek, které tu zazněly, jestli mohu. Především pokud jde o zprávy pracovní skupiny pro Řecko, nepředpokládala se žádná závěrečná zpráva. Předpokládaly se pouze výroční zprávy, to bych chtěla ujasnit. Pracovní skupina pro Řecko byla začleněna do toho nového útvaru, takže podporu pro Řecko teď budeme poskytovat v kontextu SRSS. Pak tady byly otázky na na různé projekty, těch 150 projektů, které byly mm, zjištěny. A ptáte se komisi, komise, kolik peněz se věnovalo na tyto projektu, projekty. Tady nejde o projekty pracovní skupiny pro Řecko, ale projekty, které realizovaly řecké orgány v rámci národního programu, který spadal pod strukturální fondy. Takže na to odpovědět nemůžeme. Můžeme také do značné míry souhlasit se zprávou, pokud je o nedostatek eh, vyhrazených finančních prostředků. Pracovní skupina pro Řecko neměla vyhrazené prostředky, využívala prostředky, které tak trošku zbyly, prostředky, které někdo poslal zpátky komisi ze strukturálních fondů v případě Řecka. To je samozřejmě handicap při každém plánování technické pomoci, to, že proto nejsou vyhrazené prostředky. A právě tohle podle našeho návrhu chceme řešit v kontextu podpůrného programu pro strukturální reformy. Žádáme, aby byly pro tyto účely vyčleněny vyhrazené prostředky, což nám umožní řádně plánovat a také hodnotit žádosti o technickou pomoc. Děkuji za pozornost. Děkuji. A kolega tady má otázku na komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, že jsem se zapojil pozdě do této diskuze. Napadají mi dvě věci, což by mohly být otázky na komisi a na zpravodaje. Za prvé, technická pomoc, která se poskytuje pro strukturální reformy a politiku soudržnosti. Zajímalo by mě, jestli byste nám mohli říct, jak to do sebe zapadá a jestli to bylo úspěšné. Protože některé věci eh, se jakoby sloučí dohromady a mě by zajímalo, jestli bychom se mohli podívat na tu pomoc z různých úhlů a jak to do sebe zapadá. To by bylo užitečné. A druhá otázka, to je spíš taková otázka obecná a především je určena komisi. Má komise pocit, že z té strukturální reformy vyplynuly nějaké konkrétní výsledky v Řecku? Možná, že už tady odpověď zazněla, ale je možné, že by komise nebo účetní dvůr mohli udělat něco pro to, aby se vyhodnotilo, jestli strukturální reformy opravdu vedly k nějakým výsledkům? Ayala Já, eh, pokud tady ještě někdo chcete položit otázky, tak pro kolegyně já chci poděkovat, ano, eh, takže hm, to je trochu příliš obecné, ale za prvé, já vím, že asi teď to nemůžete říci, ale ráda bych dostala seznam eh, těch týmů, eh, pro, těch 208 projektů a kdybyste mohli identifikovat, kolik stály náklady a hm, kdo je organizoval. Ano, je pravda, že komise říká, že implementace Eh, tak ta příslušela členskému státu. Ale já se ptám, ten členský stát přece neorganizoval ty týmy, eh, ten eh, je tedy mm, všechny ty týmy, ty odborné technické pomoci, jak byly vybírány, to mě zajímá. A kolik stály ty týmy technické pomoci? já předpokládám, že řecká vláda je jenom teda jim umožnila eh, jaksi práci v terénu. To bych potřeboval jasně. Děkuji. My jsme měli ten seznam těch 118 projektů, které Task Force vybrala jako prioritní. Ano, to tedy byla vlastně, eh, to byly podklady k naší misi. Měli jste to tady ve svých podkladech a já děkuji za tento seznam. A my vám tady ten seznam rozešleme prostřednictvím sekretariátu. Um, let me first, uh... Já nejprve odpovím na otázku, která se týká, myslím, té vazby mezi politikou v rámci Fondu soudržnosti a technickou pomocí. Chtěla bych vysvětlit, v jaké souvislosti se poskytuje technická pomoc. Samozřejmě, členské státy mají své vlastní operační programy a vlastní dohody o partnerství. A v jejich rámci za pomoci strukturálních fondů realizují projekty. Technická pomoc je samostatná je to pomoc technická, v některých případech má pomoc při zprávě takových projektů v členských státech. Takže dalo by se říct, že technická pomoc je doplňková k tomu, co se dělá v rámci jednotlivých programů, dejme tomu v rámci programů politiky soudržnosti. Takže v jistém smyslu se technická pomoc poskytovala proto, aby došlo k lepšímu využití nebo uplatnění těchto fondů. Takže je to něco na pomoc politice soudržnosti, aby se řádně využily prostředky v rámci politiky soudržnosti. Tolik tedy ke vztahu mezi těmito dvěma věcmi. Co se týče té druhé otázky, Um, I, I think, uh... Já myslím, že už jste dostal odpověď na otázku na ty projekty, nebo potřebujete to ještě upřesnit? Bez mikrofonu. Okay, um, there, there are two different... Tady jsou dvě různé věci. Ty týmy, které zapojily eh, řecké orgány, mají přímou odpovědnost při práci na projektu protože mají prostředky v rámci strukturálních fondů a mohou nabírat pracovníky nebo mohou uzavírat smlouvy s mezinárodními organizacemi, jako je Světová banka, VHO a tak dále. Takže mají přímé smlouvy a mají lidi, kteří pracují na těch projektech. Ale to závisí na řeckých orgánech. Já vám můžu říct, jak pracujeme my v těch projektech, kde jsme prostředníkem. Pokud jsme prostředníkem u nějakého projektu my a členský stát nás požádá, abychom realizovali nějaký projekt, Podíváme se na ten projekt, vyhodnotíme ho, podíváme se na jednotlivé poskytovatele, kteří by mohli realizovat projekt. Pak si sedneme s těmi orgány, dejme tomu v tomto případě s řeckými orgány a řekneme, toto jsou poskytovatelé, kteří to scho jsou schopni zajistit. A pak je samozřejmě na tom členském státě, aby rozhodl, my můžeme něco doporučit, ale konečné rozhodnutí o tom, kterého dodavatele si zvolit, který tým, abych tak řekla, využít, to je na řeckých orgánech. To je na té zemi, které poskytujeme technickou pomoc. Já bych chtěl poděkovat za odpověď k té poskytnuté pomoci, ale říkal bych si, že oba typy pomoci u strukturálních reform a u politiky soudržnosti mají pomáhat eh, veřejné zprávě a bude se to do jisté míry překrývat. A pak ještě další věc. Jde mi o to, jestli se berou peníze z fondů pro politiku soudržnosti na financování strukturálních reform. Dobře, k tomu překrývání ne. Pokud víme, k překrývání nedochází. Protože my pracujeme takto. Když dostaneme žádost o technickou pomoc, a tady mluvím o tom, jak pracujeme teď, a tak samozřejmě také pracovala pracovní skupina pro Řecko. Když dostaneme žádost o technickou pomoc od členského státu, jako první tuto žádost předáme našim útvarům v komisi, všem ostatním generálním ředitelstvím. A zeptáme se jich, jestli vědí o něčem, co se v této oblasti už dělá. A oni odpoví ano nebo ne. Pokud řeknou ne, tak je to pro nás signál, že máme postoupit dál. Pokud řeknou ano, pak samozřejmě hledáme nějaký jiný typ technické pomoci. Řekneme tomu členskému státu, podívejte se, už máte peníze, které pokrývají tuto technickou pomoc, takže chcete požádat o něco doplňkového v této souvislosti. A takto se vyhýbáme duplikaci. A členský stát je také povinen sdělit nám, pokud o něco žádá, ale na druhé straně už dostává taktickou pomoc. Toho si také musí být vědom. Takže pokud víme, k překrývání technické pomoci nedochází. A pokud je o prostředky, o financování, v kontextu financování pracovní skupiny pro Řecko, peníze, které dostala k dispozici pracovní skupina pro Řecko, pocházely ze dvou zdrojů. Prvním byl ústřední rozpočet pro technickou pomoc, který zpravuje komise. Tedy peníze, které zbyly z toho rozpočtu pro, ústředního rozpočtu pro technickou pomoc za příslušný rok, které zpravovala komise, se využily pro Řecko. A druhá část, která se použila, byla podle článku 25 CPR. Řecko dostalo k dispozici prostředky, aby mohlo dát zpět komisi prostředky, aby komise mohla zajistit technickou pomoc jménem Řecka. A v roce 2014 dali řecké orgány pracovní skupině pro Řecko 15 milionů, aby tato skupina jménem Řecka zajistila technickou pomoc. Je tedy jasné, že to byly peníze, které Řecko vzalo ze svých vlastních strukturálních fondů a pak to byly prostředky, které zbyly z ústředně přidělené technické pomoci. Nesouviselo to vůbec s rozpočtem na technickou pomoc pro členské státy. Alle Klarheiten beseitigt. Takže všichni se zapojili. Já vám děkuji. My, když jsme byli v Řecku, tak nás doprovázeli eh, dva úředníci příslušného ministerstva, takže ti, a ti byli tedy velice užitečnými průvodci, my jsme měli možnost se všemi hovořit, bylo to opravdu velice zajímavé a velký nojem na mě udělalo také to, s jakou energií vlastně představovali ty výsledky, jak na ně byli hrdí. A také tedy ten výčet problémů, o některých jsme z nich jsme se také zmínili. Ty nás také tedy přiměly k zamyšlení. A víme tedy všichni, že před sebou máme ještě těžké úkoly. A nyní tedy dávám slovo vám, abyste celou debatu uzavřel. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechny ty otázky. Já se pokusím na ně zodpovědět s důrazem na doporučení, které jsme uvedli v textu. Musím také říct, že ta doporučení, která jsou v textu, a to, co tu řekla eh, ředitelka příslušného direktorátu, eh, jsou dobrým základem pro práce komise v budoucnosti. Je také evidentní, že my jsme nehodnotili ten nový program, ten nový fond, který je nyní, který se nyní, o kterém se nyní rozbíhají diskuse v tomto parlamentu. Ale pokud tedy si vyžádáte například ze strany vašeho výboru naši, eh, naše stanovisko, tak ho vypracujeme. A musím říct, že i tedy ta práce Task Force se osvědčila a vlastně v praxi, hm, jak si vyřešila celou řadu problémů. Zaprvé otázka pana Alího pokud jde o ty čtvrtletní zprávy. My jsme zdůraznili výsledky, tedy ta, eh, našeho přeskumu. Samozřejmě eh, komise bude nadále pokračovat eh, v těchto aktivitách, ale já bych rád upozornil na doporučení číslo 6, kdy apelujeme na komisi, aby provedla komplexní ex post vyhodnocení práce Task Force. Dají se už najít určitá poučení, které můžeme vyvodit na základě naší zprávy, ale jistě tedy se lze poučit ještě více. Také jsme slyšeli určité připomínky k těm dvěma programům technické podpory a finanční. Ta, tento program technické podpory je nástroj, který si řecké úřady vyžádaly proto, aby lépe vyhodnotili eh, tedy stav eh, plnění těch finančních pro, programů a to, jak je naplněn obsah eh, memoranda o vzájemném porozumění. I to jsme tedy museli posoudit při eh, hodnocení práce Task Force, přičemž tedy původně tyto technické prvky nebyly eh, obsahem A také tady je důležité, aby protistrana vzala projekt za své, to už to tady právě zmínili. Také jsme zdůraznili v našem doporučení 6, že komise by se tedy měla obrátit na příjemce a žádat od něj zpětnou vazbu, tím se tedy myslí členský stát. To je velmi důležité. Komise tedy říká, že technická podpora bude poskytována tedy na konkrétní vyžádání, protože není dost zdrojů na nějaký plošný přístup, takže je tedy třeba přijít určitou strategií. tak, aby bylo možné tedy naplnit ta doporučení. To je, myslím, asi naše nejdůležitější doporučení. Technická podpora by měla být zaměřena na posílení kapacit národní administrativy. Pak jsou tu další body, které také byly zmíněny. obecně tady tady reaguji na, na připomínku pana Flanerana. Hovořil jste o tom, že tady eh, ten, ten příjemce, ten členský stát, který byl příjemcem, si vyžádal technickou podporu, ale tady je skutečně důležité, aby především program vzal za své. A já si myslím, že do tady té technické podpory se mohou zaplnit, zapojit i nevládní organizace. Nic jim v tom nebrání. A my tedy nyní pracujeme na hodnocení programu finanční podpory pro Řecko a probíhají také rozsáhlé konzultace s různými zainteresovanými skupinami, včetně nevládních organizací. Také jsme si vyslechli určité obavy, které se, paní Ajala, které se týkaly právě těch různých systémů, eh, pro poskytování technické pomoci a toto je něco, co hodně zdůrazňujeme a v tomto smyslu to byl úspěch, že komise mohla uh, Eh, v podstatě eh, realizovat různé typy technické pomoci, ať to bylo ve spolupráci s příslušnými orgány členských států, s různými mezinárodními orga, národními organizacemi, ať to bylo s misemi komise a potom to byla pomoc, která eh, spolupracovala s řeckými orgány a kontinuálně. A opět hm, právě proto, aby to všechno bylo efektivní a eh, dobře koordinované. Toto všechno poukázalo na potíže, které tam vznikly, konkrétně třeba případy, kdy národní orgány, tedy úřady různé, eh, třeba úřad pro odpovědný za rozvoj, eh, ten se hodně zapojil do poskytování pomoci v Řecku. V podstatě to byli, ty, ti vystupovali jako subdodavatelé a mm, zde asi by bylo bývalo vhodné mít eh, více vypracované plány, eh, lepší to plánovat, takže to bylo i to doporučení, eh, které jsme předložili, lepší rozdělení funkcí, od no, úkolů a tak dále. Potom racionalizace všech procesů, samozřejmě eh, s ohledem na možnosti participujících stran. Dále se ukázaly potíže, do jaké míry mezinárodní agentury, jako například Mezinárodní měnový fond nebo OECD, jak se také do toho zapojovali. A pokud jde o náklady, máte pravdu, paní Ajala. Eh, v naší zprávě tam zdůrazňujeme, že eh, Eh, nebylo možné ani vlastně při tom auditu zcela zrekonstruovat zpětně, co ta technická pomoc stála, eh, protože mm, bod 24 naší zprávy o tom hovoří, to byly finance, které eh, pocházely z komise, přímo z komise, částečně zase to byly nepřímé, nepřímo poskytnuté náklady, částečně to bylo z strukturálních fondů. A zde je důležité, eh, a my to také zdůrazňujeme v našich doporučeních, aby existoval dedikovaný rozpočet, který na to bude vyčleněný a že se budou řádně koordinovat všechny ty stroje financování. A teď v souvislosti se strukturálními fondy, hm, jak o tom hovoří pan Bogan, Logan. Závěrem. Strukturální fondy, to je asi oblast, kde eh, technická pomoc fungovala. Eh, a eh, absorpce strukturálních fondů, tak tam ta se zvýšila což je dobrý, hezký příklad. Potom máme i další hezké příklady spolupráce podle našich zjištění mezi Task Force a eh, eh, generálním ředitelstvím zodpovědným za strukturální fondy. My zde poukazujeme na problémy, které se týkají třeba daňové reformy, reformy státní veřejné zprávy a v této zprávě eh, my nevyhodnocujeme dopady strukturálních fondů v Řecku jako takové, ale dospěli jsme k závěru, že technická pomoc byla efektivní, že eh, eh, pomohla zracionalizovat procesy a zvýšit míru absorpce fondů. Já myslím, že tím jsem zodpověděl na otázky, které zde zazněly, které se konkrétně týkaly účetního dvora. A chtěl bych ještě zdůraznit, že nyní je to na komisi, aby zapracovala naše doporučení do eh, svých programů, do způsobu financování a do budoucna my ještě provedeme follow-up, jak byla doporučení aplikována a samozřejmě i rádi vydáme stanovisko týkající se nových těch programů režimu, pokud budeme o toto požádání. Děkuji. Já, Tome Muguruza, to sind wir To by nás samozřejmě zajímalo, to by bylo skvělé, kdybyste něco takové udělali. A nyní kolega Ajala. Ano, paní předsedkyně, takže to bylo velice zajímavé vysvětlení. A na grafu číslo 4 tam e, se říká, že není možné 100% zrekonstruovat e, zpětně tedy výdaje na technickou pomoc. A potom je tam graf, kde se e, říká, že většina, tedy ty dvě oblasti, což je sdílené řízení, tak tam, eh, eh, nebo zdravotnictví a potom sociální oblast, takže tam se hodně, tomu se hodně věnovala pomoc. Eh, ty, to jsou nejvýzna, nejvýznamnější tedy oblasti hm, pro, ale potom i se to týkalo samozřejmě daní, katastru a hm, výběru daní. Tak já bych se chtěla zeptat, jak je důvod, proč je zde ten obrovský požadavek na zdravotnictví především. Proč? Asi tam je, existuje obrovský rozdíl, eh, pokud o ty částky na to vyčleněné, takže mm, možná, nevím, je to eh, kvůli programům, kvůli těm projektům, eh, které jsou důležité ve zdravotnictví, ale já se ptám, proč? Proč zrovna zdravotnictví na tom grafu dostalo tak enormní místo? Já nevím, tam jsou na tom tak nemocnice špatně, nebo proč? Gracias, eh, señora. Děkuji, paní předsedkyně. Jak se uvádí na tabulce grafu 4, v tabulce 4, tak eh, tam jsme eh, zrekonstruovali zpětně ty různé finanční toky na různé oblasti technické pomoci na základě údajů, které jsme dostali, eh, které se týkají, které jsme dostali od Task Force a komise. Ano, skutečně jeden z projektů, který skutečně absorboval nejvíce zdrojů, se týkal zdravotnictví. A zdravotnictví mm, to nicméně není oblast, kterou my jsme auditovali. Eh, mm, my jsme auditovali určité oblasti, vytipované oblasti, s eh, především reformou daní, reformou státní veřejné zprávy, potom eh, reforma konkurenceschopnosti, mm, biznis a podobně, ale byly další oblasti, jako například eh, privatizace, eh, katastr a to také, to tady dnes byl předmět velice zajímavého semináře, takže to jsme také konkrétně neauditovali. Potom my jsme měli určité problémy, v, víme, že existují problémy v této oblasti, a mm, my jsme si zadali studii, která se právě týká e, pomoci v oblasti státní zprávy, ale nemáme žádné důkazy o tom, konkrétně tedy o tom, jak ta technická pomoc e, fungovala v těchto oblastech. Kromě toho zdůrazňuji, že to se netýká vůbec toho, jak do budoucna v kontextu příští zprávy Eh, eh, to znamená, eh, co a jak budeme hm, auditovat, třeba také přijmeme hm, závěry, které se budou týkat těch vámi zmíněných oblastí, ale my tady jsme se omezili pouze na audit kontrol toho, jak komise na žádost řeckých orgánů, jak se zorganizovala, aby mohla poskytovat tuto technickou pomoc způsobem nejefektivnějším. Děkuji. Herzlichen Dank. Damit... Někdo eh, další se nehlásí, takže tímto jsme tedy dospěli ke konci našeho dnešního programu. Já vám všem děkuji, že jste přišli, komisi, sekretariátu. Víte, že není vždycky jednoduché takovéhle věci zorganizovat, ale bylo to opravdu velmi zajímavé a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého. Promiňte, já jsem vás přehlédla. Já jsem jenom chtěla říci, že to bylo opravdu velmi zajímavé. Já jsem na půdě tohoto výboru nový a každý den se setkávám s něčím zajímavým, ale co asi bylo nejzajímavější, bylo to, že tu máme Evropský účetní dvůr, který tu seděl celý den a nedostavili se žádní další europoslanci. V jednu chvíli jsme tady měli tři poslance a 54 tlumočníků. A já se říkám, jestli je tohle opravdu nezbytné organizovat tímto způsobem. Já tím nechci tedy nějak srážet práci tlumočníků, ale tohle nás prostě stálo obrovské peníze a je ironické, že to dopadlo takhle. A já si myslím, že poslanci berou docela slušný plat na to, aby chodili na zasedání. Já tady mám na mysli všechny náklady na tlumočníky, na naše, eh, na sekretariát schůze, na naše platy a tak dále. Eh, obávám se, že tady už je jeden předseda schůze a to jsem já. Takže my jsme samozřejmě výborem pro kontrolu výdajů. Samozřejmě můžeme se vyjadřovat i k tomu, co stojí tlumočení, to už jsme také udělali, ale ale v podstatě tedy to nejlepší, co jsme vám mohli nabídnout, je právě tady, v tomto sále a my jsme opravdu rádi, když kdokoliv přijde účastní se této práce. Máte pravdu, mně to také přišlo velmi zajímavé. Já už pracuji vlastně eh, v tomhle výboru 12 let a pokaždé je to pro mě zajímavé. Práce tohoto výboru je důležitá pro Evropu, je důležitá, abychom ukázali, že nám na věcech záleží. A proto tedy chci poděkovat všem, kteří se dnes účastnili a já doufám, že se budeme setkávat pravidelně. Problém je, že tedy poslanci si objednají jazykový režim a pak nedorazí, ale to už je pozdě tlumočení rušit. Čili věci se nyní mají tak, jak se mají, ale já vám můžu slívit, že náš výbor minimálně každý rok vychází se svými prostředky, což se nedá říct o všech penězích, takže naše peníze jsou dobře vynaložené. Ten systém je, myslím, dobře zavedený. Možná můžete přijít s nějakými náměty, jak to udělat jinak. Ale já jsem zase ráda, že ti poslanci, kteří dorazili, i když jich bylo málo, se účastnili velmi aktivně. Takže já vám ještě jednou děkuji všem, děkuji sekretariátu schůze. A budeme netrpělivě čekat na další vývoj v této věci. Tím se dostávám k poslednímu bodu programu 13. Tady bych ráda přivítala kolega, kolegu Bára, který se vyjádří k absolutoriu pro rozpočet na rok 2017. My tady spolupracujeme s rozpočtovým výborem, naším zpravodajkou je Martina Dlabajová, ale možná, že už teď by nám zpravodaj mohl říct, na co bude ve své zprávě k absolutoriu klást důraz. Děkuji. Ja, vielen Dank, Inge, das... Eh, Děkuji. Budeme potěšení. Takže absolutorium. Já jsem zás, místo předseda rozpočtového výboru No a nyní přicházím za zasedání výboru ITRA, kde jsem vlastně převzal podobnou úlohu. A je to tedy taková tradice, i když namáhavá, že zpravodaj pro rozpočtový výbor musí navštívit všechny ostatní výbory. Já už jsem měl to potěšení být v zemědělském výboru, mimo jiné také. A v podstatě tedy dnes odpoledne tak eh, trochu spěchám z jednoho výboru na druhý. A ne vždycky jsem měl tlumočení. Ale takovýhle je život. A my chceme být vícejazyčný parlament a snažíme se ze všech sil. Lépe to nejde. Takže, kolegové a kolegyně, v podstatě už tři týdny a pracujeme na půdě tohoto výboru na rozpočtu, protože eh, to datum zveřejnění návrhu roz komise bylo původně 24. května, tento termín ale už uplynul a komise tedy oficiálně vysvětlila, že to, se to spoždění souvisí s tím, že eh, je třeba přepočítat náklady, které Eh, souvisí s rozpočtovou krizí a a navíc tady teď nadchází referendum a v otázce Brexitu, takže to jistě povede k dalším spožděním, pokud jde o rozpočtovou politiku. My víme, že to jednání k rozpočtu funguje tak, že rozpočet je nejprve předložen radě a tam tedy ta přijde s určitými návrhy, ty jsou zapracovány a potom někdy v září eh, tedy předloží vlastně je komise návrh obohacený o připomínky Rady parlamentu. V roce 2000, ale eh, už jsme se od tohoto postupu odchýlili například v roce 2014 eh, a je tedy vidět, že je to možné. Já vím, že my jsme schválili tady to jednání k rozpočtu na dubnové plenárce, jestli se nepletu, prošlo to velkou většinou a tyto hlavní směry k tomu, jak sestavit rozpočet, tedy představují také určitou politickou orientaci. Nyní tedy eh, se nacházíme v rozpočtu na rok 2016, kategorie 3, a interní politika, kategorie 4, a zahraniční politika. Tady jsme vlastně naše prostředky vyčerpány téměř na maximum. Souvisí to tedy s uprchlickou krizí. Dostali jsme se tady v podstatě až na samou hranici čerpání a žádné další marže nám nezbývají, alespoň na to půdě tohoto výboru. Máme pak ještě dvě další výzvy pro rozpočtový výbor. Já nevím, jak se na to díváte vy, ale já tady nemám velkou naději, totiž na, od začátku rozpočtového roku 2017 by bylo dobré tento scénář vylepšit a nemáme žádný důvod předpokládat, že v roce 2017 budeme potřebovat méně peněz než v roce 2016. To je, myslím, takový docela rozumný předpoklad, se kterým bychom měli pracovat. Já to říkám proto, že rada vychází z toho, že se škrtá některé plánované výdaje, plánované tedy komisí, právě proto, aby ty uvolněné prostředky šly do našeho domácího rozpočtu. Abychom tedy měli možnost čerpat do maxima. Uprchlická krize nevykazuje žádné známky útlumu. Také hospodářská situace se nějak zásadně nezlepšila ve srovnání s rokem 2015. A nacházíme se v politickém prostředí, kdy například musíme eh, mobilizovat, tedy někde najít 3,3 miliardy, proto abychom mohli zaplatit záruky za EFSI. A já tady na základě těchto předpokladů vycházím z toho, že rozpočtový eh, rámec je tedy vlastně jenom takovou eh, lákavou představou, která vychází z toho, jak vypadala politická situace v roce 2012-2013, kdy byl velký důraz kladen na úspory a škrty. A nyní vidíme, že vlastně s tím rozpočtem nevýjdeme. A že tedy nás to nutí neustále něco vyškrtávat, ucpávat díry, abychom ucpali jiné díry v rozpočtu. A takhle to dál prostě nejde. Takže to je tedy k tomu politickému prostředí. Za druhé, čeho bychom chtěli dosáhnout? A plenární zasedání Evropského parlamentu to vidělo podobně jako eh, já, totiž jde nám o eh, to, aby jaksi rozpočtové výdaje vedly k navýšení té přidané evropské hodnoty, abych to tak řekl. Aby tedy rozpočtové prostředky byly věnovány také na podporu hospodářské politiky komise, aby to bylo učiněno viditelným způsobem. My víme, že tady hospodářskému růstu komise zveřejňuje každý rok eh, zprávu a komise také zveřejňuje zprávy k tomu, jak běží evropský semestr. Všechno to opatření byla přijímána ve snaze zlepšit hospodářskou situaci v Evropě a já si myslím, že tedy ten rozpočet by měl jít za těmi doporučeními komise. A teď je otázka, jestli bude prostor pro to, o tom důkladně parlamentu debatovat a zdali budeme mít možnost se o tom řádně rozhodnout. Já si však myslím, že pokud se budeme držet té tradice, že vlastně tady budou spory a pře a nakonec tedy budeme muset jedni přehlasovat druhé, tak to vlastně povede k dalšímu zhoršení situace a to není správné. Pak tu mám ještě dvě, dva hlavní body, které souvisí s strategií eh, Evropa 2020 částečně. Z ekonomického, tady hospodářská situace vede k velké nezaměstnanosti, především nezaměstnanosti mladistvých, proto tady máme konkrétní iniciativy eh, na zaměřené na potírání těchto problémů v rámci Evropské strategie 2020. A já mám děti, nebo každý, kdo má děti, tak eh, by jistě chtěla, aby se situace do budoucna zlepšila, ale to nesouvisí úplně jen s čísly a s těmi peněžními toky v rámci rozpočtu. A i na půdě tohoto rozpočtu, tohoto výboru se najdou tady lidé, kteří vlastně argumentují zároveň pro větší, eh, většími škrty i nutnosti větších výdajů. Například tedy pro zvládnutí eh, uprchlické krize budeme potřebovat o 15 miliard víc, než je původně předjímáno. A to znamená, že Rada vlastně musí vyškrtat projekty v hodnotě 15 miliard z toho programu Evropa 2020, což tedy není nic příjemného pro evropské úřady, které tedy to musí vysvětlovat členským státům. Ovšem, pokud k tomu nedojde, tak vlastně tedy ta propast stále výše porost se bude stále zvětšovat. To je tedy to jsou tedy ta hlavní témata, na kterých pracujeme. Dále chci říct, že se dá čekat trialog. My jsme ten červnový museli předložit, přeložit to přes známých důvodů a proto tady se celá procedura přesune na podzem. Já tedy k tomu se píšu takový ten základní podkladový dopis, a kde, který bude obsahovat moje doporučení a na základě těchto doporučení potom můžeme debatovat s jednotlivými institucemi a také zahájit trialog s radou. Děkuji. Martina, děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Paní předsedkyně, vážení kolegové a pane zpravodaj. Já jsem velice ráda, že tady máme takovýto dobrý zvyk, že hlavní zpravodaj pro rozpočet se vyměňuje názory se specializovanými výbory. Samozřejmě tradičně výbor KONT většinou upozorňuje na hlavní obavy, které vyplynuly z posouzení absolutoria komise. A vy jste tam jen si byl a víte, o, čem šlo, o co šlo v těch diskuzích. je pravda, že výbor KONT v podstatě nemá zájem o konkrétní rozpočtové položky, protože my nejsme, abych tak řekla, stálý výbor. Nicméně zřejmě budeme trvat na tom, že není důvod počtové škrty v takových programech, jako je Perikles nebo informační systém pro boj proti podvodům, protože to by bylo opravdu škodlivé pro rozpočet Unie. Tyto programy totiž mohou podpořit komisy a snahy členských států na ochranu finančních zájmů Unie. Letos je situace ještě podivnější, protože komise zatím nepřijala návrh rozpočtu, takže je těžké vyjádřit se jen tak, bez nějakého návrhu textu. Ale kolegové upozornili při absolutoriu na další věci, například politiky pro Romy, škrty v horizontu 2020, záruka pro mládež, migrační krize nebo otázka evropských škol a tak dále. Já se chci vrátit k eh, tomu hlavnímu, eh, o čem pojednává moje zpráva o absolutoriu. Nová kultura výkonnosti a rozpočet na základě výkonnosti. Především mám dvě konkrétní připomínky. První je možná spíše pro zpravodaje, pro rozpočet a druhá věc je pro komisi. Ve zprávě o integrované interní kontrole, která byla přijata 3. června 2013, parlament souhlasil s Evropským účetním dvorem v tom, že nedává smysl poměřovat výsledky, aniž bychom měli rozpočet na základě ukazatelů výkonnosti. Žádali jsme o zřízení modelu eh, zastavování veřejných rozpočtů na základě výkonnosti, kde každá rozpočtová položka je podložena objektivními výstupy, které je možné poměřovat na základě ukazatelů výkonnosti. Musím říct, že komise na tuto žádost reagovala kladně, protože vidíme prohlášení, která byla připojena v roce 2015, eh, ta odpovídají částečně našim názorům na objektivní výsledky a ukazatele. Nicméně tato prohlášení doplňují obvyklou činnost, to znamená obvyklou metodu, která využívá údaje o výkonnostech. Ještě to není ten rozpočet založený na výsledcích, o který žádáme. Takže já bych řekla jen si, že vy byste měl v kontaktu se specializovaným výborem trvat na tom, aby se vyjádřil k těmto objektivním ukazatelům. Samozřejmě jde o politické cíle a měly by je stanovit politické orgány, nejenom útvary komise. A než přijmeme víceletý finanční rámec a rozpočet, výbor pro rozpočet by měl prověřit přidanou evropskou hodnotu, jak správně říkáte, u každé rozpočtové položky na základě toho, co udělali všechny výbory. Druhá věc je spíš možná pro komisi. Výbor pro rozpočtovou kontrolu trvá na zjednodušování. O zjednodušování se mluvilo hodně v průběhu absolutoria. Není nutné přijímat další eh, soubor ukazatelů a cílů s výhledem na zjednodušení interní zprávy i v komisi, generální ředitelství komise by se měla přidržet politických cílů a ukazatelů, které obsahují programová prohlášení pro operační výdaje, při přijímání plánu řízení a výroční zprávy o činnosti. Kromě toho by komise měla zpracovat článek tři, hlášení nebo hodnotící zprávu podle článku 318 smlouvy právě na tomto základě. A já si myslím, že obě věci by se měly objevit v usnesení které bude doprovázet rozpočet a já doufám jen si, že souhlasíte s tím, že parlament jako rozpočtový orgán by se měl vyjádřit k politickým cílům, které stanoví komise pro každou rozpočtovou položku. Takže já jsem připravená na diskuzi o této věci. Těším se na stanoviska a názory všech kolegů a doufám, že to není naposledy, co o této věci mluvíme. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji Martině za prezentaci a děkuji také Jensovi za to, že mezi nás dnes přišel. Je pravda, že došlo ke spoždění při přidělování rozpočtu na rok 2017. A musím říct, že už teď je v Británii velký zájem o váš návrh rozpočtu. Rozhodně tisk se zájmem očekává, co k tomu řeknete, jestli dojde třeba k nárůstu plateb, jak navrhujete. A pokud jde o vaši roli, já myslím, že je důležité, abyste přišel co do největšího počtu výborů, samozřejmě do výborů, které vydávají prostředky, ale i do tohoto výboru, protože je důležité, abyste mluvil s výborem, který věci sleduje, aby se zajistilo, že prostředky EU se vynakládají řádně. Z mého pohledu všichni víme, že do budoucna se budeme víc zaměřovat na výsledky, jak říká Martina, na rozpočet založený na výsledcích. Ještě nám není úplně jasné, co to bude znamenat, ale myslím, že pokud je o váš rozpočet, protože to roční rozpočet, bylo by opravdu těžké provést takovéto změny pro příští rok. Já myslím, že nějaké zásadní změny anebo přesun k rozpočtování na základě výsledků bude muset asi počkat na revizi víceletého finančního rámce nebo na, na další víceletý finanční rámec po roce 2020 pak možná uvidíme nějaké zásadní změny. A myslím, že je také důležité, abychom se zamysleli nad změnami, ke kterým by mohlo dojít v rozpočtu na příští rok. Víme například, že je pravděpodobné, že navýšíme prostředky na politickou krizi a na migraci. Jistě nás všechny zajímá, odkud všechny tyto prostředky přijdou. A samozřejmě jako výbor pro rozpočtovou kontrolu budeme chtít zřejmě sledovat, jak se ty prostředky vynakládají tomu se rozhodně do budoucna budeme věnovat. A také víme, že některé prostředky byly odebrány eh, z rozpočtu na rozpočet 2020 a nástroje pro propojení Evropy a zajímají nás vaše názory. Já myslím, že to jsou dva důležité programy pro EU a je opravdu škoda, že tady vidíme snížení prostředků, menší finanční prostředky pro oba programy. A na závěr chci říct, že celý tento výbor chce samozřejmě vždy zajistit, že peníze se vynakládají řádně, a je to jedna z našich klíčových rolí. A já si také myslím, že je důležité, abychom dodrželi závazky. EU nemůže přijmout závazek, že vynaloží prostředky na nějaké programy a tak dále a pak zjistí, že vlastně peníze nemá. Takže na konci tohoto roku se například očekává, že nám bude chybět 2 miliardy eur a to se ještě navýší v příštích letech a to bude klíčová součást vašeho rozpočtu. Budeme se muset snažit tento problém řešit do budoucna, aby se nestalo, že v příštích letech EU prostě nebude mít prostředky na úhradu projektů nebo na platby příjemcům, kteří ty platby očekávají. Paní Ajala, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Také chci poděkovat panu Gajovi za to, že eh, se mezi nás dostavil. A také Martině, zpravodajce, za její návrhy. které jsou v souladu eh, s našimi vlastními podklady k absolutoriu. Všichni jsme měli k dispozici zprávu účetního dvora a ta zpráva říká, že komise a parlament ukázali na chybu. Šlo o ten rámcový eh, projekt pro dopravu, pro propojení. Eh, je to tedy projekt, kterému nebyl vyčleněn dostatečný rozpočet. A takže Eh, předložit eh, rozpočet, který eh, budeme mít rozpočet deficitní, tak to je velice vážné, protože rada nás nutí vlastně do této anomální situace a tudíž zde my několikrát jsme i to zmínili. Já bych si kladla otázku, zda by nebylo možné tam mm, zakotvit určitou sankci, eh, aby tedy v podstatě rada nás nenutila do něčeho, co je v rozporu se smlouvou, protože každý rok v podstatě se to opakuje, se to vleče. A, eh, takže to je jedna z představ. A možná bychom měli tam vytvořit nějaký režim, nějakou sankci, nějaký způsob, protože pokud se nebude plnit smlouva, tak abychom nebyli nuceni jít do rozpočtu, který obsahuje tu chybu. A, um, takže zde by měla být ta, taková možnost tam něco takového zakotvit. A za druhé, co mi hodně leží na srdci a Martina já, mm, určitě o tom bude se mnou diskutovat, je eh, financování evropského rozpočtu, protože my máme různé finanční nástroje, sice ano, a Vím, že účetní dvůr připravuje teď zprávu, která bude velice zneklidňující v souvislosti s finančními nástroji. My, mm, protože peníze nejsou a teď jde o to, jak to financovat a pořád se všechno refinancuje a a potom na druhé straně máme velké evropské politiky v oblastech, které ale unikají naší kontrole, protože je má v kompetenci EIB, e, investiční banka, jako například ten zmiňovaný Castor. A tady je velký, velké riziko, že ty finance budou nekontrolovatelné. Děkuji. Vítám tady doktora Krafta a dávám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také za možnost vyslechnout si tyto nesmírně zajímavé poznámky pravodaje pro rozpočet za rok 2017 a také pravodajky pro absoluturum za rok 2015 a ostatních členů výboru pro rozpočtovou kontrolu. Pane Gajere, máte naprostou pravdu. Skutečnost, že komise zatím ještě nepředložila návrh rozpočtu, vůbec nesouvisí s referendem, je to úplná náhoda, ale umožňuje nám to zohlednit potřeby z hlediska migrace, uprchlíků a bezpečnosti. A samozřejmě stále dodržujeme smlouvy, požadavek, že odhady výdajů je třeba předložit do 1. července. A to samozřejmě dodržíme. Priority pro návrh rozpočtu budou odpovídat prioritám, které byly stanoveny společně s parlamentem a radou v jarním dialogu. Ten se konal 26. března a pan Kajer podrobněji rozvedl jednotlivé prvky, které je třeba dodržovat. Zejména je to samozřejmě podpora pro evropskou ekonomiku, pokud je o pracovní místa, růst a investice. A pak, jak už bylo řečeno, jde o zabezpečení účinné evropské reakce na uprchlickou krizi a krizi bezpečnosti. Kromě těchto politických cílů samozřejmě priority posílí plnění evropského rozpočtu, jak to požaduje paní Dlabajová, Zohledníme všechny aspekty, které byly zmíněny v žádosti Evropského parlamentu v posledním usnesení o absolutoriu a konkrétně zohledníme také věci, které jsou zahrnuty do rozpočtu a které se zaměřují na výsledky. Poskytneme také informace v programovém prohlášení, pokud jde o rámec pro výkonnost, ukazatele, přidanou hodnotu Evropy, Jednotlivé výbory tak budou mít možnost, eh, včetně sektorových výborů a výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, vést diskuzi za účelem politické podpory. A proto my máme možnost v rámci podávání zpráv poskytovat informace o tom, jestli byly ukazatele dodrženy a jestli byly splněny cíle. A samozřejmě už vás informovala Nadia Kalbíny na společném eh, setkání výboru pro rozpočet a pro rozpočtovou kontrolu, že předložíme souhrnou zprávu podle článku 318, kde budou i informační prvky o politických cílích, které, kterých si musíme držet, a také o ukazatelích, milnících a tak dále, a tak dále. A v neposlední řadě chci ještě jednou zdůraznit, že komise předloží účinný rozpočet, efektivní rozpočet, který se pokusíme utvořit tak, abychom obstáli tváří tvář výzvám, kterým čelí všichni, kteří se vyjádřili. Děkuji. A nyní dávám slovo ještě panu Gajerovi a potom paní zpravodajce. Děkuji, Manfrede. Takže rozkvěle. A nyní k věci. Děkuji za všechny ty náměty. Já považuji Martině návrh za velice cený, protože ty oba výbory eh, samotné by se měly zabývat i myšlenkou, jak vlastně měřit svůj vlastní výkon. Proto v tuto chvíli nejsem schopen říci, eh, jak daleko tedy už je ta eh, diskuze na půdě komise, pokud jde o performance-based budgeting. Komise se samozřejmě k tomu vyžádá i stanovisko eh, parlamentu a navíc je dobré, aby si parlamenty na vlastní půdě kladl stejnou otázku, jak tedy vlastně měřit úspěšnost naší práce. A proto tedy vás žádám, abyste přicházeli Eh, co nejdříve známěty eh, v tom smyslu, jak reagovat na návrhy komise. Já jsem také řekl, že britský tisk netrpělivě eh, čeká tedy na veškerá komuniké k rozpočtu, k navýšení výdajů, ale otázka je, tedy jak to dopadne. Já jsem toho názoru, že politické návrhy, které souvisí s členstvím Evropské unii a rozpočtovou politikou, ehm, nezveřejňujeme pokud, tedy jen tak, pokud chceme vést skutečně vážně míněnou evropskou politiku a pokud tedy ty návrhy rady nejsou ošetřeny v rozpočtu, tak eh, máme jediné řešení buď to eh, méně peněz nebo méně politiky. Méně politik. A po, pokud tedy bude tím řešením méně politik, tak se musí rada vyjádřit k tomu, co podle jejího názoru Evropská unie už prostě dělat nemůže, protože na to nemá. A já tedy dobré pak přeskoumat, co skutečně lze profinancovat a co ne. Nedá se tedy pořád tvrdit, chceme mít víc a víc evropských politik a přitom na to dávat méně a méně peněz. Takhle to nefunguje, vznikají z toho tlaky na rozpočet a je důležité, abychom si tohle řekli jasně od začátku. Jinak vlastně budeme muset záplatovat díry v rozpočtu, které vznikly v důsledku toho, že jsme si přidělili nové úkoly, tím, že budeme škrtat jiném, jinde. Pokud je to, to možnost, na kterou se ptala Inés, tedy možnost uplatnit sankce, je možné, eh, že tedy z porušení budeme čerpat také eh, důsledky ale nedá se to takhle jednoduše tedy rozhodnout. A já jsem také stále méně připraven k tomu, abych schvaloval rozpočet, o kterém nejsem pevně přesvědčen, že obstojí v rámci toho rozpočtového roku. My tedy už máme, měli možnost nahlédnout do těch prvních návrhů rozpočtu a teď je třeba zahájit konstruktivní diskuzi na téma, co rada zvládne, co už nezvládne a je tady třeba nastavit určité priority. A pokud nebudeme mít priority, musíme škrtat. Děkuji, já chci jenom všem poděkovat za tuto první výměnu. Je to opravdu zvláštní výměna názoru o návodu, který nemáme před sebou. Nicméně mnohokrát děkuji za dvě věci. Především Rozhodně doufám, že komise skutečně uplatní naše doporučení ze zprávy o absolutoriu, jak říkáte, a se zájmem očekávám návrh rozpočtu za rok 2017. Takže mnohokrát děkuji. To bylo opravdu A tím jsme se dostali ke konci dnešního jednání. K podu různé už nikdo nic nemá. A naše příští zasedání proběhne 27. června. Budeme tady mít také malckého kandidáta, takže by bylo dobré, kdybychom se dostavili aspoň v takovém počtu, abychom mohli hlasovat většinou. A je důležité, abychom potom 4. července v, ve Štrasburku na společném zasedání s výborem pro průmysl debatovali o ITA. A bohužel tedy se nedostaví příslušný komisař, ale vyšle svého eh, vyšle ředitele příslušného direktorátu, aby nás informoval o tom, jak proběhlo jednání Rady pro průmysl. A my se jinak uvidíme znovu 14. července na půdě tohoto výboru. 14. tedy července proběhne školení. Doufejme, že se dostaví i komisař Kanety, kterého jsme tímto pozvali. A A já se tedy ještě domnívám, že naše náklady by šlo snížit i tím, že bychom snížili počet zasedání našich výborů, protože tady jste správně poukázal na tedy chybějící členy a já doufám, že budeme městský večer a nebude pršet. Jenom ještě v souvislosti tím, co řekl kolega Flanagan, pokud jde o tlumočníky. Zdá se, že, na, že jsme tady čtyři. No dobře, já jsem tady. Dobře, vždycky, ale nezapomínejte, že jsme na webu, protože i lidé mimo tento sál, eh, třeba nehovoří tak krásně anglicky jako vy, pane Flanagan, takže budou mo- možnost nás e, poslouchat. Mm, třeba když jsme hovořili o Castoru, tak e, vím, že e, a mě, mě to komentovali lidé, kteří to sledovali na webu, takže věděli, o, co, o čem se jednalo. Takže prosím, e, vězte, že e, Eh, jak si, eh, eh, že jsou i tací, kteří nás sledují. Samozřejmě utrácíme peníze na různé věci, ale já myslím, že tady zrovna je to, jsou to peníze dobře vynaložené. Je to důležité pro naše občany. Děkuji, paní předsedkyně. I, I think it... Já si myslím, že lidé, kteří se, kteří si tohle pustí, mají právo vidět, že přišli i europoslanci. A paní předsedkyně položila otázku, když jsem měl tuto poznámku, a totiž peníze, které stojí tento výbor, jednoznačně pokryje to, co získáme zpět. My to jistě nevíme, ale měli bychom to zjistit, protože já jsem říkal, že si myslím, že tento výbor je důležitý, je zásadní. Vím, že europoslanci musí chodit i na jiné výbory, ale kdybyste si prověřili, členy tohoto výboru a zjistili, jestli měli jiné schůze, tak byste asi zjistili, že hodně z těch, kteří nepřišli, nic jiného neměli. A pokud kážeme o nějakém auditu, o nějaké kontrole, tak bychom nejdřív měli se podívat sami na sebe. Genau, aber ich muss, genau, liebe Kollegen. Přesně tak, vážení kolegové, tedy ovšem se pak dostáváme té debatě o svobodě poslanců a mezi tu svobodu patří i vybrat si, kam půjdu a co budu dělat.